So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, posaďte se na svá místa. Trochu se nám změnil program pro dnešní odpoledne. Začínáme 15.45 a budeme začínat hlasováním. Poté nás čeká zpráva Glenis Wilmot, to přijde na řadu i hned po hlasování. 17.30 až 18.30 zde bude pan komisař Tajány a budeme se bavit o klimatizacích, automobilech a chladící kapalině a 18.30 až 19.15 nás čeká zpráva Paula Bartolciho, to je kolega, který sedí tady vepředu a je to zpráva týkající se baterií. Začneme tedy i hned, prosím, vložte hlasovací karty do hlasovacích zařízení. Pokud hlasovací kartu nemáte, tak se o ní postarejte, dojděte si pro ní nebo si nechte pro ní poslat. A my začínáme s právou pana Panajotova. A zde máme první kompromis, kompromis 2. Hlasujeme nyní, prosím, zvedněte ruku, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. A bylo to přijato. Tak, můžeme poskočit ke kompromisu 1. Kdo s ním souhlasí, ať prosím zvedne ruku. Proti? Zdrželi se? to. Potom pozměňovací návrh číslo 9, to je u mě na straně 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď hlasujeme unblock 12, 14, 15 a 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Potom kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 17, o tom musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to úplně jasně vidět, takže zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. O pozměňovacím návrhu 17 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím elektronické hlasování. 16 pro, 29 proti, takže 17 byla zamítnuta. Pozměňovací návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasně vidět, takže elektronicky zkontrolujeme 13. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato 30 pro 15 proti. Nyní 47 a 48 Megariny se hlásí, ale bohužel nemluví do mikrofonu. Takže je třeba hlasovací kartu pevně vložit do hlasovacího zařízení, případně si přesednout k novému hlasovacímu zařízení. Pokud vám hlasovací zařízení nefunguje, prosím přesedněte si, paní kolegyně, a vaše hlasovací zařízení bude opraveno. Takže unblock 4748, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Potom pozměňovací návrh 4 od zpravodaje. A ne, omlouvám se, pětka. Takže pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to přijato. A teď 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to nejasné. Takže zkontrolujeme 24 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to jasnou většinou přijato. Takže závěrečné hlasování. Paní Grostet? Já se omlouvám, ale teď mi to zase nefunguje. Myslím, že tam je nějaký problém. Frau Kollegin, Grostet? The technicians are coming. Yes. Dobře, tak je tam nějaký problém asi v celé řadě, tak zavoláme techniky, technici už přichází. Chvilku počkáme. Hm? The machine is out. The machine is not, not working now. Takže teď to nefunguje asi obecně. Takže chcete ještě zopakovat to poslední hlasování? Einmal Takže ještě jednou budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 24 a to elektronickou cestou zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to přijato. A nyní se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování o předloženému návrhu jako celku, takže elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 51 hlasů pro, nikdo proti, jeden se zdržel, takže to bylo přijato a srdečně blahopřejeme zpravodajovi. Nicméně ještě nejsme u konce, protože ještě musíme hlasovat o návrhu legislativního usnesení jako celku, takže prosím, elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A také to bylo přijato. Nyní bych dal slovo panu zpravodaji. Pro... Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to je veliký úspěch pro všechny, protože toto téma, které pochází z roku 2006, vlastně ještě z dávnější doby bylo dost obtížné, bylo tam celá řada svízelí ale nakonec bych vám všem chtěl poděkovat. Chtěl bych vám opravdu srdečně poděkovat panu paní Kukovič, panu Jurgensenovi, panu Rolskému, panu Maštálkovi, panu Chris Davisovi. V podstatě bych chtěl po, také poděkovat i všem poradcům naší skupiny, našim asistentům, protože chci říct, že to je, není úspěch pouze pro mě, pro výbor Envy, ale pro Evropský parlament, protože to vlastně jste kombinuje sociální, ekonomické, ekologické i politické věci a otázky. Ano, já vám děkuji za práci, kterou jste odvedl, protože vždy je třeba, aby jeden kapitán stál na kapitánském můstku a tím je právě zpravodaj. Tak, teď se vás chci ještě zeptat. Eh, chcete hlasovat o mandátu, je třeba mít kvalifikovanou většinu, to znamená, musí být odevzdáno 35 hlasů pro to, aby bylo zahájeno jednání s radou. Budeme o tom hlasovat, vidím, že kýváte hlavou, že ano. Já to tedy budu interpretovat, že myslíte ano a budeme tady o tom hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. No, tak lepší výsledek jsme si ani nemohli představit. Srdečně blahopřeji. A pane Panajotové, přeji vám mnoho úspěchů při jednáních. E, budu také u jednání, takže nyní o tom budeme spolu diskutovat často. Tak, dostáváme se k dalšímu hlasování. A to je zpráva paní Anny Rozbach. A začínáme pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 4. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 tam je oddělené hlasování po částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se, tak tu druhou část kontrolujeme elektronicky, zahajuji elektronické hlasování. Hlasujeme o druhé části tohoto pozměňovacího návrhu. Hlasovali všichni. Končím hlasování a bylo to velkou většinou přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato, ale raději to zkontrolujeme. Kontrolujeme elektronicky pozněvací návrh 28. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 padá, takže 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro,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 kde je ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Kdo s ním souhlasí, ať prosím zvedne ruku. Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 47 pro. Proti? Zdrželi se. Není to jasně vidět, takže kontrolujeme elektronicky 47. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 24 proti, přijato. Margareta Rose hlásil slovo? Já už mám takový reflex, když vás vidím. Tak dobře, děkuji. 48, nebo ne? 47? 48. Tak, 48 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 49 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 14 pro proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato a nyní bude odůvodnění, si návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se Není to jasně vidět, takže kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 37 pro, 22 proti, bylo to přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. A srdečně blahopřeji Aně Rozbach. 58 pro, 1 hlas proti, takže velkou většinou přijato toto stanovisko. A nyní se dostáváme opět k zpravodajce Aně Rosbach, tentokrát je regionální politika v průmyslových oblastech Evropské unie. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 3, pro? Proti? Zdrželi se přijat. 4, pro? Eh, padá. Ne? Hlasujeme, takže kdo je pro čtyřku? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasně vidět, zkontrolujeme to elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to jasno většinou. Přijato pětka pro. Proti. Zdrželi se přijato. Šest pro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 Zkontrolujeme 22 elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. 23 pro. Proti. Hlasovali jenom kolegové ze sociální demokracie. Nebylo to vidět. Zkontrolujeme to elektronicky. 23. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to jasně přijato. 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 25. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní budeme elektronicky provádět závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Blahopřejeme zpravodajce Aně Rozbach. Větší souhlas ani nebylo možné získat. So, damit da- Takže já vám děkuji za disciplinovanou práci. A samozřejmě všichni se mohou zúčastnit dalšího bodu programu klinické zkoušky klinická hodnocení. A až se trochu sál sklidní, tak dostane slovo paní Vilmot. Eh, máme na plánu asi 75 minut pro rozpravu. Nejprve má slovo zpravodajka, ale prosím opravdu trochu o klid, aby paní Vilmot měla možnost řádně představit svoji zprávu. Tak... Eh. Jak chceš, Ich glaube, wir können jetzt starten. Myslím, že můžeme začít, takže Klenis Wilmot má nyní výhradně slovo, prosím. Very much. Velice děkuji za slovo, Matyasi. Chtěla bych poděkovat eh, celé řadě kolegů, kteří se velice zajímají o tuto důležitou legislativu. Tato, re, re, toto revidování je velice důležité, abychom e, opět e, získali pozici lídra, co by Evropa Eh, zde tato směrnice chce řešit eh, zbytečná spoždění způsobená administrativou a zároveň chceme zajistit bezpečnost pacientů a transparentnost. Máme více než 700 pozměňovacích návrhů, takže mi dovolte vyjádřit se pouze k několika klíčovým věcem. Celá řada pozměňovacích názorů je eh, kvalitní a také si myslím, že tam je ještě prostor pro vytvoření kompromisních pozměňovacích návrhů. Celá řada lidí se vyjadřuje k úloze etické komise, o tom také hovořím ve své Předseda, já bych já bych prosil, abyste vzadu přestali diskutovat, buď naslouchali zpravodajce, nebo diskuzi vedli venku. Děkuji. Čili celá řada eh, lidí se ptala na roli etické komise a o tom také hovořím ve své zprávě. Domnívám se, že zde se nám snad podaří dosáhnout dobré pozice. Musíme však zajistit to, aby zde byla, eh, aby ta situace byla dobře vyvážena a aby nebyla příliš preskriptivní, co se týče té etické komise. Celá řada kolegů také eh, předložila pozměňovací návrhy, které se týkaly prodlužování lhůt pro ty ehm, pro povolování těchto eh, klinických hodnocení. Vím, že komise je velice ambiciozní, ale vlastně vychází z těch eh, nejlepších, z nejlepších praxí a mám také k dispozici celou řadu dalších eh, důkazů. Pokud se to všechno bude prodlužovat, tak to bude dražší a Evropa ztratí na trzích. Také jde o to, že pacienti budou, trvat, budou čekat mnohem déle na zlepšení léčby. Jsem v neustálém kontaktu s radou a vím, že oni by chtěli prodloužit ty lhuty. Takže je důležité, aby Evropský parlament měl dobrou vyjednavací pozici, abychom dosáhli dobrého, rozumného kompromisu na závěr všech společných diskusí. Další důležitý bod je definice tzv. nízkointervenčních klinických hodnocení. Někteří by to chtěli omezit a chtěli by, aby e, vlastně se to týkalo pouze některých léčiv. Je důležité, abychom zde také e, dovolili používat tzv. off-label use a je, jde o to, že prostě tento druh off-label use se velice často používá a pro některé e, oblasti, pro některé problémy se používají tyto léky e, už, dlouhé, už dlouhá léta. Například pro některé druhy rakoviny dětí nejsou žádné oficiální léky, ale vlastně standardně se používají pro léčbu těchto dětí léky, které původně jsou určeny pro dospělé. Myslím si, že bychom měli ještě více podpořit další výzkum těchto léčiv a e, myslím si, že bychom zde tedy měli být otevření. Dále, co se týče národních e, systémů pro očkodnění, tak je zde celá řada pozměňovacích návrhů. Jde o to, že ty e, částky mohou být astronomické a vlastně odrazuje to spoustu osob od výzkumu. Jde o to, že ty firmy vlastně pokud chtějí investovat, pokud chtějí vést nějaký klinický výzkum, musí si zaplatit tak vysoké pojištění, že se jim to vlastně vůbec nakonec nevyplatí. Takže jde o to, abyste byli tedy ty národní očkodňovací systémy a máme dobré příklady třeba z Dánska nebo z nějakých dalších členských států. Ještě se chci vyjádřit k transparentnosti. Vím, že zde celá řada různých návrhů a ještě o tom chci hovořit podrobněji se stínovými zpravodaji. Objevují se zde obavy ze strany průmyslu, co se týče konkurence, co se týče hospodářské soutěže a také o tom, že to vlastně zatím z ta situace není transparentní, ale je, vše, je důležité, aby parlament jasně bojoval za zvýšení transparence, protože nedostatečná transparence ohledně výsledků těchto studií tak to rozhodně neposílí důvěru pacientů a občanů. Je důležité, abyste také ehm, se ty výsledky přeskomávaly. Eh, velice často dochází k tomu, že vlastně ty negativní výsledky některých hodnocení nikdy nejsou publikovány, což je naprosto eh, nepřijatelné. Je důležité, aby prostě všechny ty výsledky byly k dispozici, abychom věděli, zda nějaký ten přípravek je blahodárný, anebo že není blahodárný, případně, že je dokonce nebezpečný. <clears throat> je tedy důležité, aby zde byla dobra, dobrá transparence, protože to je v zájmu vědy i e, dalšího výzkumu. Velice ráda budu hovořit o všech těchto věcech i nadále a samozřejmě, že úzce spolupracuji se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji, říká předseda. A my nyní zahájíme rozpravu se stínovými zpravodaji. Paní Parvanová, já pan Sabrnoch a Alsusa. Dále na seznamu řečníků je kolegyně Grostet, Linda McEwan, Petr Lise, Edith Estrela, Šel Revazy, Perilo, Gukovič, Hibner, Rossi a Rosbach. Přehlédl jsem někoho? Paní Rosbach musí dnes převzít všechno za celou frakci takže já bych navrhla, abychom pak jako za EKR vždy dali slovo hned paní Rozpach. Proto se chci zeptat, jestli jsem někoho přeskočil, ne, neuvedl, kdo by chtěl mluvit, takže uzavírám seznam řečníků. A stíňový zpravodaje nyní mají čtyři minuty času a pak uvidíme, asi to budeme muset omezit řečnickou dobu na dvě minuty. Takže má slovo pan Jubin. Prosím, máte slovo. Merci, Monsieur le Président, pour ces quatre minutes. D'abord, euh, le texte est un bon texte, celui de... Vážený pane předsedo, děkuji za to, že máme čtyři minuty. Je to opravdu velice kvalitní zpráva. Já si myslím, že opravdu si můžeme blahopřát. Druhá záležitost, ten princip Evropské komise. To znamená, že nechceme jaksi zasahovat do celé té architektury na straně národních um, zemí, ale zároveň, aby to byla pravidla, která budou závazná. To si myslím, že je dobré. A my, jakožto poslanci, bychom neměli zasahovat do té obecné architektury celé této směrnice. To znamená, pokud jde o rozhodování, rozhodovací pravomoce a tak dále. Samozřejmě, že jsou zde určité věci, například nízkointervenční kategorie a tak dále. To v podstatě nic neznamená. Co to znamená? Znamená to, že já někoho zabiju a v podstatě nechci, nebo teda mm, tam bylo nízkointervenční riziko a tak dále, nebo někomu píchneme nějakou látku. Ne, to je v podstatě otázka spíše nižšího rizika. A dále etické výbory. Já si myslím, že Evropský parlament na tomto poli velice, má velice jasnou představu. Ovšem zároveň na úrovni národních států každý tento výbor může vypadat trošku jinak. Čili my se nemůžeme rozhodnout, co budou dělat, co budou dělat všechny tyto výbory. To je na straně členských států. Dále to byly ty urgentní situace, záležitosti dětských pacientů, ohrožených osob, které musíme chránit v tomto ohledu. Ovšem zde je určitý problém, protože pokud je o ohrožené osoby, každý stát na to nahlíží trošku jinak. Proto bychom měli udělat určitý seznam, omezený seznam. Poslední věc, paní Vilmut se o tom zmínila, pokud jde o reklamu v této oblasti reklama, která se týká těchto, nebo zveřejňování, promiňte, zveřejňování těchto hodnocení, mělo by to být povinné. To si myslím, že je velice důležité, protože špatné výsledky se velice často nepublikuje. A druhá záležitost, pozor na lobby, pozor na lobby, které by mohly využívat tyto údaje, i když v podstatě se nepodílí na těchto klinických hodnocení. Čili to znamená, oznamování těchto informací musí být povinné, to je první věc, tomu tak v současné době bohužel není. A zároveň dvě záležitosti. Jednak to musíme eh, poskytnout v určité formě, kterou veřejnost dostatečně bude schopna zpracovat, pochopit a tak dále. Čili kdyby to bylo příliš zamotané, tak by to v podstatě nemělo žádný smysl. To znamená, ta komunikace musí být, to informování musí být adaptováno na potřeby široké veřejnosti a poté jsou to výsledky těchto klinických hodnocení, co možná nejkompletnější výsledky, tak aby i vnější subjekty mohly na základě toho přistoupit k určitým kalkulacím, výpočtům a tak dále. Samozřejmě, že nesmíme poskytovat všechny údaje, všechny informace Samozřejmě, protože jsou zde různé lobby akademické, které v podstatě nedělají tyto, tato hodnocení, ale využívají v podstatě pouze výsledky jiných orgánů, ty, které už byly publikovány a tak dále. Čili musíme najít nějakou střední, zlatou střední cestu v tomto ohledu, tak aby, protože nesmíme bránit tomu, aby akademické, akademické skupiny mohly dělat tato hodnocení a tak dále. Nejde pouze o jednotlivá odvětví. A další záležitost je lhůty jeden rok po těchto hodnoceních musí dojít k publikování těchto výsledků, to tvrdí komise. Ovšem velice často tomu tak není v praxi, když se na to podíváme. Všichni nám to říkají velice jasně, většinou jim trvá aspoň dva roky, než jsou schopni zveřejnit první informace. Proto navrhuji. Ano že bychom měli teda ty dva roky, aby mohli publikovat v nějaké revím tyto výsledky, která v podstatě bude takovým hodnocením mezi jednotlivými subjekty v rámci stejného oboru. To znamená, bude tam probíhat nějaká diskuze a tak dále. To znamená, že nebudou publikovat nějaké výsledky jen tak vymyšlené, prostě skutečně došlo k akademické diskuzi, je to založené na skutečných datech. Akademici budou teda mít čas zveřejnit tyto informace v určitém vědeckém časopise a Mm, prostě před, či předtím, než teda eh, by vypršela ta lhůta pro publikování. Děkujeme. Děkuji stínovou zpravodajku, nyní kolegyně Parvanová. Prosím o dodržení čtyř minut, abychom všichni stihli se vyjádřit, případně položit otázky. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala Gleny za její prezentaci, za to, že se zabývala jednotlivými pozměňovacími návrhy. Ano, samozřejmě, že je dobré, abychom se snažili dosáhnout přehlasováním kompromisy a vytvořit určitý text za všechny skupiny, který bude smysluplný, pokud jde o legislativní přípravu těchto eh, textu. Já si myslím, že zde vidíme mnoho dobrých zájmů, nemůžeme to spochybňovat, především pokud jde o zdraví, o ochranu našich pacientů. Samozřejmě klíčová opatření jsou zásadní, z toho, která vyplývají z tohoto textu, tak abychom zachovali tyto hlavní principy a ne tam zaváděli nějaké kosmetické návrhy, příliš mnoho, které by byly obtížné pro Evropský parlament, ne protože by byly irrelevantní, ale proto, že v podstatě to neodpovídá té řádné formě přípravy legislativy. Etické výbory, etické komise, tam si myslím, že bychom to měli trošku usměrnit v rámci pozměňovacích návrhů. Všichni souhlasíme s tím i komise, že žádné tyto klinické hodnocení prostě by neměly být schváleny bez pozitivního hodnocení etického výboru na národní úrovni. Změny, které udělala zpravodajka v tomto ohledu, si myslím, jsou, jdou správným směrem. Neměli bychom to duplikovat v textu. Podobný návrh, který trošku takový uh, sporný, se týká subsidiarity u některých návrhů, především s ohledem na tento etický výbor, na tyto etické výbory. Měli bychom se zabývat tím, co, mu, čeho můžeme dosáhnout v rámci eh, tohoto, této legislativy. A dále já předložím pozměňovací návrh vzít v potaz ohrožené osoby, při těchto při hodnocení těchto klinických, eh, u těchto klinických hodnocení. To je velice důležité všem, ne abychom tam zavedli příliš mnoho překážek, které by bránily vůbec využívání těchto klinických hodnocení v rámci ohrožených skupin. Prostě neudělat nějaké překážky, které by bránily, nezavést překážky, pokud jde o rozvoj nějakých um, léků, například, které by se týkaly používání léčiv pro děti nebo občany s nějakými, řekněme, duševními problémy či s nějakým handicapem a podobně ohrožené skupiny. A dále je to bezpečnost a oznamování o negativních účincích. Tam, pokud jde o hodnocení u těch léčiv, které již byly autorizovány, tak tam si myslím, že by mělo dojít k informaci, informování o všech účincích i vedlejších negativních účincích a pokud jde o lhůty a transparentnost, měli bychom se ptát, co chceme, které informace by byly k dispozici, k jakému účelu, kdyby měly být tyto informace publikovány, jakým způsobem by měly být zveřejněny. Zde je několik možností na stole bereme zde v potaz autorizační status daného produktu. Některé někdy například teda jsou to sumarizované informace, pokud jde o účinnost a bezpečnost těchto léčiv. Myslím si, že bychom měli nalézt určitou rovnováhu na jedné straně mezi zachováním konkurenceschopnosti, dále naším výzkumem v této oblasti a zároveň možností nezávislých klinických hodnocení předtím, než dojde k autorizaci eh, a zveřejnění těch sumárních informací a po informaci o klinickém hodnocení. V této oblasti jsme udělali již hodně práce. V roce 2010, již, z roku 2010 již máme informace, které se týkají žádosti a autorizování těchto produktů. Děkuji a nyní má slovo Margrethe Elken. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat Glenis za výbornou zprávu. No, protože daleko sáhle souhlasím s tím, co zde zaznělo, dovolte mi zaměřit se pouze na jednu věc. Všimla jsem si, možná trochu pozdě, ale všimla jsem si, že jenom velmi málo léků musí být klinicky testováno, takže to pak vede ke schvalování celá řada léčivých přípravků, které se zkouší, už jsou vlastně schválené. A jde potom o nějaké výhody na trhu. Jde o to, aby už konkurovali už existujícím léčivům, protože například těm už doběhl patent nebo z jiných důvodů. Takže je to taková situace, kdy ani nejde o to vytvářet nějaké super inovativní léčivé přípravky. Ale tam právě má smysl probí, procházet tímto procesem a hovořit o transparentnosti. Jistě, ale u těch léčiv, které už jsou schválené, je to někdy tak, že máme příliš málo výsledků, tak potom se využijí lékaři, kdy se řekne, máme tady pozitivní výsledky, můžeme to použít, může to být off-label nebo něco jiného, ale byla celá řada skandálů a proto víme, že negativní výsledky testů nebývají publikovány. Samozřejmě někteří zástupci průmyslu to činí, ale například ten známý skandál firmy, firmy Roche, tam ta firma Roche zatajovala to, že pokusy, které prováděly, že kdyby se použil paracetamol, tak by býval účinek úplně stejný jako při použití Tamiflu. A byly to miliardy eur, které byly vydány kvůli prasečí chřipce, kvůli pračí, ptačí chřipce a teď si představte, kdyby bývali byli nuceni transparentně prezentovat veškeré výsledky, tak by se mohlo možná snad opravdu tomu skandálu zabránit. Když už se vydává tolik peněz, tak to také znamená, že není možné zachránit lidské životy, protože už na to potom nezbývají peníze. Takže je to něco, na čem opravdu trvám, je to důležitá věc. Kolegyně, kolegové, proč si myslíte, že průmyslníci, kteří dosud eh, podváděli, najednou budou poctivější? Když si nejsme jistí tím, že to bude celé omezeno, tak nemáme nějakou záruku. Proto bychom měli usilovat o to, aby byl, museli být Eh, předkládány tzv. clinical study reports zprávy o klinických studiích, tak aby bylo možné analyzovat konkrétní výsledky. A eh, průmysl by neměl tvrdit, že je to příliš složité, protože eh, když mají data, mohou udělat i rezime. Takže to nebude složitější. Pokud ty údaje mají, tak samozřejmě, když udělají to rezime, ten souhrn, tak můžou také data zpřístupnit. Proč bychom měli chránit ty špatné peníze průmyslu na úkor pacientů? To je něco, co absolutně nechápu a myslím si, že ani vaši voliči by proto měli pochopení, že tento výbor má takto seřazené priority. Když jasně řekneme, co zrovna děláme, tak to jistě pochopí. Nicméně také existují takové, takový průmyslníci, kteří chtějí být eh, nahlíženi jako dobří, kteří chtějí chránit zájmy pacientů a ty by měly lepší vyhlídky než dosud, protože by tu byly férovější konkurenční podmínky, tak aby ty poctivější snáze dosáhly úspěchu a ty nepoctiví neměli šanci. Takže já doufám, že se nám podaří společně do centra dění postavit pacienta, budeme otevření a transparentní. Děkuji a není pan kolega Cabrnoch. Čtyři minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, eh, celá řada argumentů tady teď už zazněla a proto si myslím, že se můžu soustředit na některé argumenty, kterými bych tu diskuzi rád doplnil. Eh, správně si klade za cíl Eh, toto nařízení na jedné straně ochranu bezpečnosti, kvality a kvality života a práv subjektů hodnocení, tedy těch eh, pacientů, na kterých klinické studie zhusta probíhají, a na druhé straně spolehlivost a robustnost získaných výsledků těch studií. To je správný cíl a tomu bychom se měli věnovat především. Já bych rád eh, zdůraznil, už jsem tady dneska několikrát hovořil o subsidiaritě a myslím, že tady v tomhle návrhu se podařilo nalézt eh, dobrý, dobrý vyvážený poměr mezi tím, co se ponechává rozhodování na národní úrovni, tedy definice informovaného souhlasu subjektu hodnocení, eh, regulace odměňování zkoušejících i subjektů hodnocení, způsob náboru subjektů hodnocení celá řada se v tomhle případě shodneme na tom, celá řada pravidel se vyplatí koordinovat na nadnárodní úrovni. E, popravdě musím říci, že jsem konzultoval ten návrh e, i s naší národní agenturou v mé zemi a vyvolává značné rozpaky a negace především, co se týče e, zkrácení nebo krátkých lhůt pro administrativní rozhodování o schvalování studií a hodnocení. Určitě je to téma, s kterým se nesetkáváme jenom v jedné členské zemi a budeme o něm muset hovořit. Rád bych zdůraznil informovaný souhlas pacienta Eh, protože účast, eh, účast jako subjektu hodnocení ve studii je výrazným zásahem do osobnosti nebo do, do soukromí, soukromí toho pacienta. On si musí být naprosto jistý, a my si také musíme být naprosto jistí, že si je vědom všech okolností a všech souvislostí, že dostal informace eh, takové, kterým porozumí, že je dostal od osoby, která je schopna vysvětlit a objasnit všechna rizika a všechny možné komplikace. Zvláštní pozornost musíme věnovat eh, otázce osob nezletilých, osob nespůsobilých a osob, od kterých aktuálně nelze informovaný souhlas získat. A myslím si, že tady ta pravidla mají být velmi přísná. K otázce etických komisí eh, můj názor je ten, že vidím jako prospěšné, aby rozhodování proběhlo vždy na jedné úrovni, tedy aby byl jeden orgán, který bude rozhodovat a za to rozhodnutí ponese odpovědnost. Také pokládám za správné, aby o definování tohoto orgánu rozhodl ten členský stát, v kterém to posuzování probíhá. A domnívám se, že nic nebrání tomu, aby součástí rozhodování tohoto jednotného orgánu bylo posuzování jak otázky, dejme tomu administrativní, tak otázky, tak otázky etické. Velké, velké otázky vyvolávají, vyvolává jednotná databáze, jednotný portál, přes který by měly být klinické studie zadávány a vyhodnocovány a zvláště pro některé členské země, jak jsem měl možnost zjistit, Eh, to vyvolává značnou dávku nejistoty, zda ten členský stát, který bude podávat zprávu, skutečně bude promítat do svého rozhodování zodpovědně názory všech dalších členských států, pokud se jim v krátké lhůtě vůbec podaří takový názor doručit. Děkuji. Vielen Dank. Und jetzt erhält die nächste Schattenberichterstatterin das Wort. Das ist nämlich Alda Sousa für vier Minuten. A no, nyní pan Suslav na čtyři minuty. Quando, quando iniciamos esta discussão uh, sobre ensaios clínicos, uh... Děkuji. Co se týče těch klinických zkoušek, jsme byli názoru, že ten návrh komise původně je dost špatný a máme spíš pocit, že by bylo lepší tu stávající směrnici zachovat, než ji nahrazovat eh, novým návrhem, který komise předložila. Chtěla bych eh, připomenout například nejenom stanovisko mé politické skupiny, ale i jiných skupin. A také zde máme i názor například Světové zdravotnické organizace Eh, pardon, Světové mm, organizace pro léčiva, která říká to, že pokud by došlo ke schválení tohoto návrhu komise, tak bychom vlastně byli v rozporu s Helsinskou deklarací. Co se týče předběžného vydání povolení pro eh, klinické hodnocení ze strany etické komise, tak eh, můžeme říci, že zde bylo předloženo celá řada pozměňovacích návrhů. A ty se velice často zaměřovaly nebo zaměřují právě na úlohu etických komisí. My zastáváme názor, že i když chceme usilovat o zjednodušení, tak nemůžeme eh, ignorovat základní etické principy. A jsem z toho důvodu velice ráda, že mm, eh, několik politických skupin a také několik členů předložili pozměňovací návrhy, které se týkají právě otázky eh, etických. Je velice důležité, aby tyto pozměňovací návrhy byly schváleny, až se bude o nich hlasovat. Zpráva kolegyně Glenis také již poukazuje na um, různé možnosti, jak zlepšit ten návrh komise a také je, je dobrým základem pro další práci na pozměňovacích návrzích. Co se týče těch etických zásad a také co se týče formulování etických zásad, myslím si, že to by mělo platit pro všechny členské státy, nikoli pouze pro ten členský stát, který Eh, předkládá tyto informace. Chtěla bych říct ještě další věc, která je velice důležitá, týká se to informovaného souhlasu. Souhla, souvisí s tím také i osvědčené postupy klinických hodnocení a studií. A chtěla bych upozornit na listinu základních práv a svobod EU. Souvisí to i s eh, legislativou o diagnostice in vitro a tak dále. Je zde celá řada pozměňovacích návrhů, s nimiž souhlasíme, protože to jsou pozměňovací návrhy, které usilují o mm, posílení práv nejzranitelnějších skupin v tom kontextu klinických hodnocení. Pak je zde ještě další zásadní aspekt, a to je klíčová úloha transparentnosti v kontextu klinického hodnocení. Je velice důležité, aby zde ten jednotný portál, který bude vytvořen, obsahoval také konkrétní zprávy, které popisovaly ta klinická hodnocení. A je také třeba, aby tento portál byl zdrojem přesných informací o jak pozitivních, tak o negativních výsledcích a aby ty údaje byly k dispozici odborníkům i veřejnosti. Je důležité, aby tam byly informace i o nežádoucích účincích. Myslím si, že jsou zde ještě základy pro další kompromisní pozměňovací návrhy nebo pro další kompromisy a tento návrh komise by snad mohl být nakonec přeměněn v dokument, který bude chránit práva pacienta, pacientů i občanů. Děkuji vám. A nyní mají slovo další kolegyně a kolegové. Máme tři minuty času na diskusi, protože ještě máme k dispozici hodinu, takže já přečtu seznam řečníků. Peter Liese, Ed Esrella, Rivasi, Pirello, Kukovic, Hitner und Rossi. Habe ich noch jemand? Zapomněl jsem na někoho? Ještě pan Komusakis se hlásí. Dobře, takže nyní má slovo paní kolegyně Grostet. Monsieur le Président, et merci pour les trois minutes. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za ty tři minutky které mám k dispozici. Ano, je to výborný návrh komise, výborná zpráva, prostě nesmíme to nějak oslabit, tak aby jsme nedopadli jako u předchozí směrnice. Pokud jde o etiku, etické záležitosti, ano, tyto výbory musí být zmíněny, jejich role, ovšem ten text prostě nemusí definovat celý ten rozsah působnosti a tak dále, protože to odpovídá subsidiaritě. Zároveň souhlasím s tím proporcionálním přístupem k riziku, tak jak to vidíme v návrhu nařízení. To totiž umožní zredukovat eh, například ty na administrativní náklady, například u studií, kde je to riziko malé. No a pokud jde o nedostatečnou informovanost, nedostatečné reakce a tak dále, mm, když se to bere jako například teda tichý souhlas, to si myslím, že je docela zajímavý nápad. Já to podporuji, můj kolega pan Filip Žuven rovněž. A pokud jde o přístup k údám, k informacím, samozřejmě, že transparentnost je zásadní. Ovšem, transparentnost určitá vyvážená, která veme v potaz zájmy všech zúčastněných stran a zároveň zajistí konkurenceschopnost, hospodářskou soutěž v oblasti výzkumu na evropské úrovni, čili jednak je to zaska timingu a zároveň poskytování informací veřejnosti. Já předložím několik pozměňovacích návrhů v tomto ohledu. A pokud jde o databázi, která by měla umožnit veřejnosti získat informace, informace, které jsou spolehlivé, to znamená, že zároveň hm, hospodářská soutěž zde musí být zachována hm, Ovšem osobní údaje musí být chráněny, to znamená osobní data, pokud jde o pacienty a pokud jde o komerční záležitosti evropského výzkumu. Musíme se snažit samozřejmě o to, aby jsme nepodpořili nějakou nekalou soutěž v tomto ohledu. A nyní, pokud jde o ty lhuty publikování výsledků, to je zásadní, tak abychom zabránili nekalé soutěži, která by mohla mít negativní dopad na celou hospodářskou soutěž v tomto sektoru v Evropě. A proto, proto společně s kolegy jsme předložili několik pozměňovacích návrhů v tomto ohledu. A ještě poslední záležitost, to znamená takové ty siročí nemoce, velice vzácné nemoce, tam jsem rovněž předložila pozměňovací návrh, protože tam jsou problémy, pokud jde o tyto klinická hodnocení u těch opravdu velice zásných onemocnění, zásných onemocnění, protože v podstatě máme hrozně malý vzorek těch lidí, které trpí těmito nemocemi a zároveň je zde určité i um, geografická problematika. Čili já si myslím, že by jsme toto měli vzít v potaz v tomto textu tak, aby členské státy věnovaly prioritu v rámci některých svých klinických hodnocení právě těmto nemocem. Proto eh, jsem se rozhodla poukázat na tyto některé body, které považuji za nesmírně důležité a společně s některými ostatními z našich kolegů jsem předložila v tomto ohledu i návrhy. Děkuji paní Grostet a nyní pán Líze. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji Glenis Wilmot a také Filip Žova za EPP, který je stínovým zpravodajem jeho jménem bych eh, také chtěl požádat o to, abychom zvážili, zda o tom budeme hlasovat opravdu už v Dubnu, protože je celá řada pozměňovacích návrhů a měli by to prodiskutovat stínový zpravodajové. Ale stínový zpravodaj EPP říká, že by bylo vhodné si na to nechat ještě více času. Návrh komise přináší celou řadu výhod. Snižování byrokratické zátěže a také požadavek větší transparentnosti už je v návrhu komise. Lze to ještě více zlepšit, ale je to dobré, že už komise sama od sebe to navrhuje. A Margaretě Oken chci říci, že pokud se zkoumají už existující látky, tak to není vždy jenom z nějakých nízkých zájmů průmyslníků. Někdy je to také potřeba například pro nezávislé vědce, tak aby zkontrolovali to, co Eh, uvádí průmyslníci. Například v onkologii potřebujeme aplikační studie k tomu, aby se otestovalo, zda bychom si vystačili i s menším množstvím chemoterapie a podobně. Takže bychom to neměli malovat černobíle. To usnadnění, které navrhuje komise, bychom rozhodně podpořit měli. Ale také jasně říkám to, že je potřeba, aby ten dokument byl takový, aby získal podporu. Potřebujeme změny ve třech základních oblastech. Tak, jak je ten návrh předkládán nyní, tak bych s ním také osobně nemohl souhlasit. Nejprve bych zmínil to, co už naznačil Milan Sabrnoch, a sice ty osoby, které nemohou sami dát eh, právoplatný informovaný souhlas, například děti nebo lidé s duševní poruchou. Minule jsme měli diskusy s komisí a ředitel z komise řekl, že slovo od slova je to stejný text jako směrnice z roku 2001. Teď už to asi nikdo netvrdí. My jsme to hodiny a hodiny procházeli detailně s komisí a zjistili, že to stejný text není. Myslím si, že bychom to měli změnit. Měl by to být stejný text jako ten text z roku 2001. Jednal jsem s celou řadou kolegů z různých zemí, z různých frakcí a podal jsem spolu s nimi řadu pozměňovacích návrhů. Prosím o jejich podporu. Je to sedm pozměňovacích návrhů, které žádají nasto- znovu nastolení stavu z roku 2001. Nemůžeme si dovolit, aby v případě dětí nebo duševně nemocných byly méně přísná pravidla než ve směrnici z roku 2001. Dále bychom si měli vzít eh, ještě po, mm, podívat na, tu, na ten vztah těch to hlavní země a těch dalších zemí a pokud eh, ty jiné země mají nějaké know-how a dospějí k nějakému výsledku, tak nejsou tak plně zapojeny. A já bych byl nerad, kdybychom měli pouze opt-out. Rada pak možná řekne, tak chceme 100% opt-out, ale potom vzniknou takové zmatky, že nebude možné v Evropě vůbec provádět klinické te- testy. A to, co zaznělo k etickým komisím, s tím plně souhlasím a bez pozitivního hlasu etického výboru by klinická studie neměla začít. Děkuji. Děkuji Petru Lízemu a nyní má slovo Edith Estrela. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria também de agradecer à Glenis o bom trabalho que fez. Porque... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rovněž velice ráda poděkovala kolegyň za eh, výborně odvedenou práci, protože ten návrh komise jsme zlepšili zásadním způsobem. My jsme společně s kolegy rovněž předložili několik pozměňovacích návrhů, které vyvolaly určité pochybnosti, když jsme analyzovali tento dokument. Především pokud jde o roli etického výboru, který by měl postupovat samozřejmě v zájmu pacientů, proto je jejich role velice důležitá. No A pak ty lhůty, lhůty pro schvalování, povolení, všechny tyto žádosti o klinická hodnocení, především pokud tyto lhůty um, souvisí, s automat- souvisí rovněž s možností předběžné validace těchto testů v případě, že by je nedošlo ke splnění podmínek. Proto je zásadní, aby kompetentní orgány mohly podrobně revidovat veškeré informace, které se týkají tohoto schvalování. Zároveň je zásadní, aby ti, kteří chtějí provádět eh, tyto testy, mohli svobodně zvolit členský stát, ve kterém chtějí tyto, tato hodnocení, tyto testy provádět. Ovšem, to neznamená, že by se tyto žádosti koncentrovaly pouze v rukách těch eh, států, které mají, eh, řekněme, nějaké volnější nebo svobodnější, nějaké méně přísné podmínky, řekněme. Proto je zásadní, pokud jde o nízkointervenční kategorie, rovněž provádět řádné analýzy a výsledky klinického hodnocení musí být k dispozici naší veřejnosti, ať už jsou tato eh, hodnocení s pozitivními či negativními výsledky. Toto neznamená žádné další administrativní údaj, eh, výdaje, ani to nespochybňuje ochranu duševního vlastnictví či osobních údajů. Proto nevíme, proč by toto povolování mělo být eh, považováno za nové řízení eh, jelikož eh, můžeme v tomto případě využít předchozí historii takového klinického hodnocení a zjednodušit celou záležitost samozřejmě, že by to posílilo i transparentnost. Čili to jsou pochybnosti za naší stranu i obavy, které jsme chtěli zúraznit a proto se to objeví v našich návrzích. Merci, merci, monsieur le président. Moi, je veux, euh, je veux aussi remercier le rapport. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala paní Velmotové, protože její návrh podle mého názoru opravdu zásadním způsobem vylepšil návrh komise. Tři body. První bod, a tam si myslím, že s tím souhlasíme, etické výbory. Ano, tam to bylo, mm, komise to jaksi vyškrtla, ovšem já osobně si myslím, že s co je důležité, je harmonizace těchto výborů, protože pokud by tam byl nějaký problém mezi členskými státy nebo nějaké překážky, řekněme více klinických hodnocení a tak dále v celé Evropě, tak bychom měli harmonizovat tuto záležitost, tak aby tyto výbory hrály tu roli, kterou od nich očekáváme. To znamená, jednak jsou to informace, které se týkají pacienta, za skutečně mm, tam byl informovaný souhlas a dále je to sponsor a zda teda byl, má dostatečné pojištění a tak dále dále. Toto všechno by měl hodnotit tento výbor, etický výbor, který by v podstatě měl udělat takovou zadávací dokumentaci, která by měla být stejná ve všech členských státech. Další veliký problém, transparentnost informace. Poslouchala jsem kolegy a všichni říkají, ano, jsme pro transparentnost, ale toto ale bychom měli vyškrtnout. Transparentní informace, pokud jde o klinická hodnocení, klinické texty, to, testy, to znamená, chceme mít přístup ke všem informacím, ne k nějakému rezime když se tam hovoří o nějaké metaanalýze, asi je dobré, podle mého názoru, když to dělají lidé, protože pak se můžou podívat na všechny tyto údaje a podívat se na výsledky. Byla to studie pozitivní, negativní, nebo řekněme prostě nevedlo to žádnému prokazatelnému výsledku. Potřebujeme vidět, jak to vypadá a s vedlejším účinky. Tam je flu, jsme prodali za miliardy euro, vůbec jsme žádné studie neměli, žádné přesné studie o účinnosti tohoto léčiva a to vyvolává veliké otázky otázky. Já prostě nechci, aby tam bylo, ale chci, aby transparentnost byla úplná, totální. A když mi řeknou, že je to nějaké obchodní tajemství, jaké obchodní tajemství, prostě samozřejmě, že tam se zabývají účinnosti toho produktu a ne nějakým um, obchodním tajemstvím nebo složením molekuly daného léčiva. A druhá, třetí věc. A pod tato laboratoř um, zautočila na Evropskou agenturu, protože publikovali jejich klinické hodnocení. A já prostě chci, abychom podpořili tuto iniciativu, již několik let o tom hovoříme, tak, aby i Evropská agentura pro léčiva odpovídala těmto transparentním postupům, ať už hovoříme o této Evropské agentuře nebo komise. Prostě my eh, bychom měli, my poslanci Evropského parlamentu bychom měli trvat na transparentnosti těchto informací. A dále je to nízkointervenční kategorie. Já jsem zde velice skeptická. Když se podíváme na to, jak to popsala komise, kdy jsme měli ten případ Mediator, nebo takové ty studie Regulate ano, to v podstatě eh, by byla nízkointervenční kategorie, to znamená lék, který se nepoužívá proti diabetu, ale na eh, snížení hmotnosti. To si myslím, že by zrovna zapadlo do této kategorie a proto veliký pozor na to, čemu budeme hovořit, že jsou to nízko, eh, co jsou to, ty nízkointervenční zásahy a kategorie a pokud o tom teda, nebo zda například nevyškrtnout tento bojem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce, protože si myslím, že se jí podařilo ten návrh výrazně zlepšit. Je velice důležité, aby zde existovalo takové nařízení a aby bylo vyvážené. Musíme zajistit eh, nebo ochránit práva pacientů, ale také i práva k duševnímu vlastnictví. Je tedy důležité, aby klinická hodnocení zaručovala řádné zkoušení léčiv, nechceme nadřazovat ekonomické zájmy zdraví pacientů. Myslím si, že bychom zde mohli eh, navrhnout ještě další zlepšení. Já bych chtěl zopakovat vlastně ty komentáře, které už zazněly ohledně etické komise. Je pravda, že zcela jistě existují rozdíly mezi etickými komisemi jednotlivých zemí a řešení komise vůbec eh, se mi nezdá úplně nejlepším řešením. Oni vůbec ani nezmiňují ten výraz etický. Myslím si, že pokud to chceme dobře právně upravit, musíme se na to ještě jednou podívat a podívat se také na to, jak lze harmonizovat eh, činnost těchto etických komisí. Další věc. Klinická hodnocení pro zranitelné skupiny. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů v tomto ohledu. Potřebujeme zde speciální opatření je například eh, důležité, aby tyto osoby mohly kdykoliv odstoupit od eh, toho výzkumu, od těch hodnocení. Velice obezřetně musíme také přistupovat třeba k tomu, když subjektem tého hodnocení jsou děti. I děti by měly být nějakým způsobem informovány. Uh, a netýká se to pouze dětí, e, mezi ty další zranitelné osoby jsou třeba těhotné ženy, protože se může stát, že třeba um, těhotné ženy se ocitnou v nějaké ekonomicky obtížné situaci a mohly být vlastně nalákány k tomu, aby se zúčastnily nějakého takového výzkumu v rámci náboru. Takže to, ty všech, to jsou všechno situace, které ještě musíme ošetřit. Děkuji, říká předseda. Teď paní Kokovič. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych jenom chtěla vás poprosit o správnou výslovnost mého jména. Já vím, že to je obtížné. Jmenuji se Kukovič. Můžu říci, že je zde celá řada e, otázek, které se e, týkají třeba duševních onemocnění nebo onemocnění, která jsou spojena s vysokým věkem. A pak to také musíme brát v otázku, e, brát v potaz zdraví dětí. Jsou to všechno věci, které sebou nesou velké problémy a na které se také musí soustředit výzkum. Souhlasím proto s panem Lízem, který by žádal o odložení hlasování. Abychom měli dostatek času k promyšlení několika velice důležitých otázek. Pak bych ještě chtěla říci, že jsem proti těm krátkým lhutám, protože pokud chceme, aby ty etické výbory, aby se k tomu ty etické komise mohly nějakým způsobem vyjádřit, tak jim k tomu musíme dát přece dostatek času. Nelze, to, nelze ty věci posuzovat ze dne na den. A pokud tam budou krátké lhuty, tak eh, dojde k tomu, že se budou používat ty takzvané tiché souhlasy. A stane se to vlastně takovým běžným postupem. Takže já si myslím, že bychom se možná ještě měli zeptat komise, zda by přece jenom nebylo lepším řešením mít ty lhuty delší. Každý, kdo ehm, trošku rozumíte oblasti etických komisí, ví, že je tam všude málo odborníků a myslím si, že to platí asi o každé evropské zemi. Takže někdy se dokonce musí pro tyto věci využívat odborníci z mimo evropských zemí a tyto postupy, tyto procedury eh, trvají dost dlouho. Já sama jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Je důležité zdůraznit to, že e, rizika spojená s tím hodnocením jsou na jedné straně fyzická, na druhé i duševní. Takže to se také musíme uvědomit a doufám, že předložíte, že um, schválíte mé pozměňovací návrhy. Děkuji, říká předsedu, děkuji paní Kukovič. Doufám, že teď jsem vaše jméno vyslovil správně. A paní Subenda. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisi i tomuto výboru. Velice často, pardon, teď zde hovoříme o návrhu Evropské komise, který vlastně mění postupy při klinických hodnoceních. Je to velice závažné téma. Je zde zapotřebí celé ty, všechny ty postupy harmonizovat a také jsou zde například návrhy zavést jednotný evropský portál, kde budou k dispozici výsledky klinických hodnocení. Také je zde návrh jednotné databáze pro Evropskou unii. Všechny ty postupy by měly být pružné. Měly by zde být určité časové lhůty. A členské státy by také měli mít možnost účastnit se různých výměných for a sdílet údaje mezi sebou. Měly byste být vlastně zveřejňovány údaje jednotlivých členských států. Také je důležité brát vždy v úvahu etické aspekty. Každý členský stát také bude mít možnost definovat svá vlastní specifika, své vlastní specifické postupy, za, za podmínky, že splní mezinárodní eh, pokyny, mezinárodní podmínky. No a pak, co se týče ještě nezávislosti osob, které budou hodnotit, tak je důležité uvědomit si, že zde usilujeme o zlepšení, zvýšení bezpečnosti klinických hodnocení. Tam jde o to, aby všichni ti eh, účastníci byli nezávislí, kvalifikovaní a zkušení. Pak je zde ještě otázka vědeckého poradenství. Vědecké poradenství se zde eh, odděluje od té aktivity vydávání schválení pro klinická hodnocení. Myslím si, že pro evropské občany je důležité, aby se cítili bezpečně, protože se zde také hovoří třeba o jedné konkrétní situaci. Každý člověk, který se bude účastnit klinických hodnocení, musí podepsat informovaný souhlas s výjimkou různých nouzových situací, které zase spadají pod jinou právní úpravu. Zde máme tedy dokument, který také vlastně dává nebo upravuje některé věci, které v minulosti byly upraveny eh, několika texty legislativy. Tento dokument se také soustředí na očkodnění v případě, že eh, tato klinická hodnocení sebou nesou riziko anebo mohou negativně ovlivnit zdraví subjektů výzkumu. Děkuji. Rossi. Děkuji a nyní má slovo pan Rossi. Herr Rossi. Grazie Presidente, ero un attimo distratto. Eh, allora, innanzitutto... Děkuji, já jsem zrovna byl nějak rozptýlen. Dovolte mi, abych poděkoval kolegyně Vilmot. Já s ní plně souhlasím a veškeré pozměňovací návrhy, které navrhuje ona, mohu podpořit. Doufám, že dojde k určité koordinační a harmonizační činnosti, přece jenom je předloženo na 700 pozměňovacích návrhů a bylo by dobré abychom mohli hlasovat jednotně. Myslím si, že určitě bude možné nalézt celou řadu kompromisů. Myslím si, že téma by mělo být pojato tak, že s ním všichni budeme souhlasit. Ono je to přece jenom citlivé téma. Týká se osob, které se podrobí klinickým zkouškám, nikdy nevíte, jaký bude výsledek, ale pokud je někdo nemocný a zapojí se do takové klinické zkoušky, tak má samozřejmě větší naději, že se uzdraví, ale bohužel tomu tak nebývá vždy. Myslím si, že je velmi důležité, abychom se zaměřili na osoby, které mají problémy, třeba nějaký handicap, anebo třeba osoby, které z důvodu své nemoci nejsou schopné vždy vyjádřit svůj názor a musí to za ně pak udělat třeba jejich příbuzní nebo děti a je důležité, aby existovaly etické komise a spolupracovaly a aby se celoevropsky harmonizovaly tyto postupy, aby zde nepostupoval každý stát nezávisle a aby to celé potom bylo takové nekoordinované a disorganizované. To, co je tam uvedeno, se mi líbí, to znamená právo na blaho lidí, s tím plně souhlasím schválně jsem nepodala určité pozměňovací návrhy, protože si myslím, že znění pozměněné podobě od paní Vilmot je dobré a já jí přeji mnoho úspěchů při konsolidaci těch 700 pozměňovacích návrhů. Děkuji. A nyní má slovo kolega Kumancakis pokud to vyslovuji správně, říká pan předseda. Ε, eh, κύριε Πρόεδρε, že ότι όταν υπάρχει κου στο επώνυμο υπάρχει μια δυσκολία. Ano, vždycky se zdá, že člověk má trošičku problém jít na mikrofon. Ovšem v každém případě děkuji za slovo. Podle mého názoru tento návrh zprávy jde kvalitním směrem, jde správným směrem. My bychom rádi poděkovali paní zpravodajce za odvedenou práci. Samozřejmě, že zde můžeme ještě přijít s nějakými návrhy dalšími, můžeme zdůraznit některé problematické oblasti a tak dále. Já ovšem bych se zaměřil pouze na jednu je to záležitost, která vyvolává určité obavy. Je to 73. Článek 73. Tam se hovoří o těch národních mechanismech očkodnění. Předpokládá se, že tyto národní mechanismy odškodnění by měly fungovat v každém členském státě a odškodnit osobu, která by utrpěla nějakou škodu v průběhu těchto klinických hodnocení. Tento návrh podle mého názoru na první pohled vypadá velice hezky. Ovšem já se od toho, že v praxi tento systém nebude skutečně fungovat ve prospěch všech našich nemocných v Evropě. Proč? Prostě je zde jedna věc, před kterou nesmíme zavírat oči, kterou, na kterou nesmíme zapomínat znamená mm, ta skutečnost, že ne všechny státy mají zkušenosti v této oblasti, především v takovém velice závažném krizovém obtížném období, kdy jsme nuceni redukovat, škrtat i výdaje například do různých pojišťoven a tak dále. Čili ne všechny členské státy mají vůbec takové mechanizmy k dispozici pro očkodnění a všechny členské státy zároveň s ohledem na tu obrovskou finanční a ekonomickou krizi a vůbec nevím, jak dlouho eh, nás ještě bude trápit tato situace a bude muset prostě škrtat, škrtat výdaje i v oblasti pojišťovnictví. To znamená, že pro mnoho členských států by to mohlo znamenat zásadní problémy. Tento národní systém očkodnění by měl v případě, že člověk se například by mohl zasáhnout v případě, že by k těmto lidem bylo v různých, k těmto no, různým skupinám pacientů přistupováno různým způsobem v rámci jednoho klinického hodnocení. Právě proto bych rád poprosil paní zpravodajku i Evropskou komisi, aby se ještě zabývala tímto konkrétním bodem a aby navrhli jiné možnosti řekněme, něco, co by bylo jednodušší, něco, co bychom mohli okamžitě eh, realizovat. Možná určitý mechanismus odškodnění na evropské úrovni a ne na národní úrovni. Takový mechanismus odškodnění by mohl využívat zkušenosti různých členských států. Myslím si, že to je oblast, která si zaslouží naši pozornost, protože Mnoho z nás prostě nechce, abyste byly vytvořeny nějaké různé skupiny pacientů, se kterými by se zacházelo jinak, abychom zde měli nějakou Evropu dvourychlostní. Děkujeme. Další kolega? Nyní dáme slovo komisi. Máme zde zástupce z DG Sanko a prosím, máte slovo. Thank you, chair. Za slovo, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodajce za velice kvalitní zprávu, kterou navrhla. Také děkuji stínovým zpravodajům za účast při této velice důležité práci. Já se soustředím ve svém příspěvku na dvě věci, které jsou nicméně naprosto zásadní pro tento návrh a jsou vlastně takovými úhelnými kameny celého tohoto návrhu. První bod se týká dalšího zapojení etických komisí do těch postupů schvalování a druhý bod se týká společných standardů pro účastníky klinických hodnocení, co se týče role etických komisí. Dovolte mi připomenout, co to vlastně jsou etické komise. Jsou to eh, skupiny nebo subjekty, které, jsou, které posuzují určité aspekty postupu klinického hodnocení. Chtěli jsme říci, že komise nikdy nechtěla e, zrušit práci etických komisí. Myslím si, že jsme trošku byli nepochopeni. My máme mnohem e, jiný cíl. Chceme zajistit, že práce těch etických komisí bude vlastně součástí eh, harmonizovaného postupu pro schvalování klinických hodnocení. A zde dáváme členským státům dost velký prostor k tomu, aby eh, si mohli řídit své etické komise. Chceme zde respektovat eh, tradice, odbornost i výběr odborníků jednotlivých členských států. Velice pečlivě ještě zvážíme veškeré vaše podněty, které by mohly tu otázku etických komisí ještě vyjasnit, ale chtěl bych ještě jednou podtrhnout, že ty etické komise mají být součástí celého toho postupu schvalování a nemá to být vlastně i oddělená část toho postupu schvalování. A druhá věc se týká společných standardů ochrany. Dovolte mi ještě jednou upřesnit návrh komise. Chceme zaručit vysokou úroveň pro všechny subjekty klinického hodnocení a za druhé chceme také eh, harmonizovat pravidla v rámci EU, aby zde byl jednotný soubor pravidel a ustanovení. A to je také důvod, proč jsme přistoupili k nařízení. Protože pokud zde třeba chceme mít určitá společná hodnocení, tak je také důležité, aby členské státy uplatňovaly stejná kritéria pro klinická hodnocení, protože jinak by to nefungovalo. Z toho důvodu také i Evropský parlament souhlasil s tím, abyste bylo nařízení a nikoli směrnice. Komise si toto velice pečlivě vyslechla to, do to doporučení. E, také jsme vycházeli ze stávající směrnice a domníváme se, že některá ustanovení jsou prakticky stejná, co se týče těch kritérií třeba. A také jsme vycházeli z mezinárodních norem, mezinárodních standardů a různých pokynů. Ale samozřejmě ještě jsme připraveni zvážit vaše pozměňovací návrhy a případně ještě jak si vypilovat tato pravidla. Ale chceme ještě říci, že je důležité, abyste byl jediný soubor pravidel, který se bude týkat schvalování klinických hodnocení. Poslední komentář. Je důležité, abychom se pohnuli ku předu. Minulý rok to bylo v Evropě tak, že opět poklesl počet klinických hodnocení v Evropě o 10 takže si myslím, že toto nové nařízení bude ve prospěch všem evropským pacientům. Chtěl bych také ještě poděkovat Evropskému parlamentu, co by spolu zákonodárci za spolupráci. Děkuji a na závěr má slovo zpravodajka, která má na starosti nyní 700 různých poznávacích návrhů a snaží se je nějak združit. Bude to řešení kvadratury kruhu. Jsme zvědaví, Glenis Wilmot, jak si s tím poradíš. Prosím, máš slovo. All of the issues have been... Děkuji za slovo. Všechny připomínky. Omlouvám se, říká pan předseda. Já ještě... Promiňte. To je ještě záležitost které jsem že já bych jenom rád zeptal, komise nereagovala na to, co jsem chtěl, na co jsem se ptal, to znamená, mm, pokud jde o to očkodnění, vůbec se, vůbec se tomu nevěnovala a to byla moje poznámka, tak jenom toto je procedurální poznámka, prosím. Ano, komise zde přečetla svůj text a možná, že by komise byla schopná, protože čas máme, aby komise zareagovala na otázku pana kolegy. Ano? Pokud jde o ten evropský systém očkodňování, to je propojeno i s tím, jak vypadají národní pravidla pro očkodnění, ty se různí, čili tam by to bylo obtížné vytvořit nějaký jednotný systém, který by se aplikoval v různých členských státech, kde jsou jednotlivá ustanovení odlišná. Když jsme o tom hovořili, když jsme to diskutovali, tak právě proto jsme přišli, k zá, dospěli k závěru, že to nebude dosažitelné mít takový evropský systém, jakým způsobem to začlenit pak do národních systémů pro očkodnění. Dobře, děkuji, tím byla otázka zodpovězená, ale nyní má na závěr slovo paní kolegyně Glenis Wilmot, prosím. Děkuji za slovo a ráda bych poděkovala za diskuzi, která byla velice užitečná. Záležitosti, které vyvstaly v této diskuzi, jsou kontroverzní. To je jasně jedna, která etický výbor komise jasně řekla, že bylo nikdy jejím záměrem nějakým způsobem zpochybňovat tyto výbory nebo je vyškrtnout z tohoto procesu, vyčlenit a tak dále všechny klinické hodnocení budou muset podléhat předběžnému souhlasu těchto etických výborů v jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že fungují trošku jinak v každém členském státě, ale prostě je tomu tak a proto navrhuji určitou platformu, na které by se mohly spojit tyto výbory, kde by se mohly vyměnit samozřejmě osvědčenou praxi, informace, zkušenosti. To je dobrý postup. My jsme ale jasně řekli, že tyto výbory budou začleněny v obou těchto sekcích legislativy, to znamená v části 1 i v části 2 si myslím, že nyní je to již jasné. Transparentnost. Několikrát už jsem se k tomu vrátila. Samozřejmě, že lidé to vnímají jinak, jsou zde obrovské rozdíly. Něk- vyslechli jsme si to dneska, někdo chce absolutně každý detail, někdo pouze shrnutí, to znamená, lidé to vnímají různě a proto jsem se snažila o zlatou střední cestu, hovořila jsem o té zprávě o klinických studiích a tak dále komise samozřejmě jasně poukázala na to, že obchodní tajemství bude chráněno. To jsme zakotvili i v tomto návrhu, přesně tak, jak je tomu i u osobních údajů. Samozřejmě ten text z roku 2001, ohrožené skupiny, tam nevidím nějaký problém a mám se i určitý odstavec, který se zabývá ohroženými skupinami. Ještě si o tom promluvím. To je věc do diskuse, to je předmět do diskuze, já jsem otevřená. A pokud je o nízkointervenční kategorie, je jasně definovaná v návrhu komise, to znamená, tyto kategorie jsou tam jasně definovány, prosím, abyste se na to podívali. Tam je to velice jasné, co znamená nízkointervenční zásah. A to je důležitý prvek celého návrhu. To znamená, že zde máme tuto nízkointervenční kategorii. To skutečně si myslím, že těm přímo v terénu, kteří pracují, to pomůže. Paní Groste se zmínila o vzácných a velice vzácných onemocněních, siročích nemocech. To si myslím, že je priorita tam stoprocentně souhlasím. Samozřejmě souhlasím s panem Rosim, protože on souhlasí se mnou. Takže stoprocentně podporuji pana Rosio. A dále ty národní systémy odškodnění. Lidé mají obavy, aniž by chápali, o co jde. Prosím, abyste se toho příliš nebáli. Funguje to. Některé země již mají tyto systémy. Funguje to výborně. Náklady na pojištění pro lidi v akademické sféře jsou obrovské a ty částky, které se požadují na odškodnění, jsou opravdu minimální, čili nemělo by to být nějaké obrovské mm, problematické místo, nějaká veliká zátěž. Já myslím, že bychom to měli vysvětlit kolegům dostatečně. Mnohokrát jsme se k tomu již vraceli, poukázalo na to mnoho kolegů. Asi bychom s, například i ten dánský model, tam by se to zasloužilo pozornost, diskuzi, protože to je systém, který funguje velice dobře, alespoň tak se zdá. Malé země mají v této oblasti obavy, ovšem je to věc, kterou bychom mohli ještě prodiskovat. Mnoho, mnoho je se ještě um, předmětů do diskuze, ovšem i společných jmenovatelů. Já si myslím, že jsme ochotní a že zde bude prostor pro dosažení kompromisní návrhu. Já jsem velice otevřena. Pohovořím si se stínovým zpravodají velice brzo, navrhnu určité kompromisní záležitosti, kompromisní řešení doufám, že se nám povede do konce tohoto našeho volebního období to finalizovat. Děkuji. Děkuji vám, Glenis Wilmot, a přeji mnoho úspěchů při zpracovávání zprávy, protože to bude opravdu taková mamutí úloha. Co se týče dalšího postupu, tak plánujeme 24. až 25 dubna hlasovat zde na výboru Envy, tak jak to bylo dohodnuto. Stínový zpravodajové se napřed musí domluvit, jestli by tam mělo dojít k nějakému posunutí nebo odložení, ale zatím žádnou takovou zprávu nemám, takže zatím počítám s 24. a 25. dubnem jako termínem hlasování. Rozprava a hlasování na plénu ještě nemají určený přesný termín, záleží také jak bude vypadat ten další postup, jestli budeme mít hodně kompromisů nebo ne, jak to celé zvládneme. Já chci zaručit to, abychom na plénum nešli se sedmisty pozměňovacími návrhy, aby těch návrhů bylo co nejméně. Nejlepší by bylo mít jasné ano nebo ne, ale abych nerad měl něco, co jsme zažili při hlasování o zemědělské politice, kde bylo nesmírné množství pozměňovacích návrhů a proto bych rád zde tedy představil tu svoji vizi té budoucí diskuse. Děkuji, tím jsme uzavřeli bod číslo 11 našeho pořadu jednání. A nyní bychom zde měli mít e, rozpravu s panem komisařem Tajánem. Jenomže jsme skončili o 10 minut dříve, takže já nyní přeruším krátce zasedání a jakmile sem přijde pan komisař Tajány, tak opět Eh, diskusi zahájíme. Pan Chris Davis už si může sednout a připravit se na start. Takže tímto přerušuji zasedání na krátkou dobu, ale za chvíli budeme pokračovat. Plánované to bylo 17.30.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

Dámy a pánové, po krátkém přerušení našeho zasedání budeme pokračovat. Velmi srdečně zde vítám místo předsedu komise, eh, komisaře pro průmysl a podnikání mezi námi. Pozvali jsme ho z důvodu tématu chladící kapaliny, chladiva v klimatizacích automobilů. Byla dosaženo schody, že určité chladivo nebude používáno. Je tu ten standardní postup, pan Tajány dostane krátce slovo na úvod, maximálně 10 minut, tak abychom potom stihli rozpravu, protože vím, že celá řada kolegyň a kolegů požádala o slovo a chtějí diskutovat s panem komisařem Tajánem a vidím, že už zvedáte ruce, že chcete, a cedulky, že chcete mluvit, ale nyní dáme slovo panu předsedovi komise. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se rovnou pustil do tématu, které vám tak velmi leží na srdci a kterým jsem se v těchto měsících a minulých měsících také intenzivně zabýval, takže bych k němu rád něco řekl rád bych něco řekl k průmyslové politice jako takové. Protože i téma chladivo, které jste zmínil a kterému se brzy vyjádřím, je téma, které patří do kontextu průmyslové politiky, do kontextu ekologické zelené průmyslové politiky, která umožňuje Evropě překonávat krizi. A musíme napnout všechny naše síly k tomu, abychom zabránili úpadku průmyslu a využili všechny šance nových technologií a globalizace. 10. října jsme přijali novou strategii průmyslové politiky. Cílem je, aby se 20 HDP Evropské unie do roku 2020 vymezilo, tedy tato část by měla pocházet z průmyslu, to je jasný cíl, ale to tedy znamená, že musíme usilovat o inovace a není náhodou, že finanční výhled, jak ho navrhuje komise a já doufám, že nás parlament svými iniciativami podpoří, že tedy zde je tomu tak že jsme tam naplánovali příslušné fondy, prostředky na e, vývoj a výzkum. Naplánovali jsme tam na 80 milionů a snažíme se o koordinovanou strategii. Závěry rady minulého týdne ukázaly, že skutečně dochází v Evropě ke změně kurzu. Celou řadu let tomu bylo tak, že dominovala hospodářská politika, kterou určovaly služby a finance. A myslím si, že reálná ekonomika nyní opět se dostává do centra dění. V souvislosti s těmito tématy je jedno z témat, které opravdu leží na srdci eh, tomuto výboru a to bych také na úvod zmínil, že jsou to témata automobilového průmyslu. Vás zajímá zvláště iniciativa CARS 2020. Eh, v listopadu jsme přijali příslušný akční plán. Ten samozřejmě musí být nyní realizován prostřednictvím nejrůznějších opatření. Počítá s velkou podporou inovací v této oblasti. A také doufám, že se podaří dosáhnout pozitivního výsledku. Tak aby příští době se mohly zdvojnásobit prostředky na zelené ekologické automobily na 2 miliardy eur. Samozřejmě nesmí vést naivní hospodářskou politiku. Mám zde například na mysli jednání s Japonskem, eh, otázky konkurenceschopnosti, zkoušek a testování, aby bylo zajištěno to, že podepsané smlouvy nepůjdou na úkor našeho automobilového průmyslu. Také potřebujeme jasná pravidla pro ekologickou inovaci, tak aby z toho nevyplývala přílišná zátěž průmyslové oblasti právě v dnešní době hospodářské krize. Proto zde máme iniciativy CARS 2020, které bojují proti současné krizi, ale je třeba udělat to ještě více na evropské úrovni v souvislosti se vztahy výrobců, zákazníků a subdodavatelů. Někde jsou nadbytečné kapacity v důsledku nedostatečné inovace. Je důležité strategii CARS 2020 náležitě implementovat. Je třeba, aby zde probíhala koordinace mezi všemi stranami, odbory, Eh, průmyslníky, evropskými institucemi, podniky a všemi dalšími. Rád bych vyjasnil, co zde komise může a nemůže dělat. Nemůžeme dělat to, co jsme dělali pět, před 35 lety s navinělým eh, plánem v, v eh, oblasti ocely, kdy se vypracoval celoevropský plán restrukturalizace při zapojení všech aktérů prostřednictvím kvót. V oblasti automobilového průmyslu takovéto právě nástroje nemáme k dispozici a také zde nejsou hospodářské podniky, podmínky pro to, abychom šli tímto směrem. Ale komise může zabraňovat eh, nekalé soutěži při restrukturalizaci podniků v automobilovém průmyslu. Iniciativa CARS 2020 požaduje určité strukturální změny a také sleduje dění v automobilovém průmyslu v dnešní době, například různé pracovní skupiny task forces, když dochází k uzavírání nebo restrukturalizaci podniků. Chci říci, že na žádost belgické vlády také začínáme nyní pracovat na výsledcích Task Force. Jde o uzavření eh, závodu v belgickém Chenku a vidíme zde možnosti určité racionalizace využití evropských prostředků, tak aby změny probíhaly také ve prospěch zaměstnanců. Také jde o to, abychom měli proaktivní přístup k restrukturalizacím. Stále ještě jsme v oblasti automobilů, tak eh, pan předseda Grote zmiňoval jedno z témat a já bych vám rád něco sdělil o provádění směrnice 2006-40, která se eh, týká klimatizací v automobilech to je důležité téma, už jsme to také probírali při našem posledním setkání před šesti měsíci podle směrnice. Prvnímu lednu 2011 se mají, mají mít klimatizace určité chladivo, které má GVP nižší než 150 a ten eh, princip je sleduje to, že se sníží emise skleníkových plynů a jejich dopadů na klima. Ve směrnici není nějak definován konkrétní chladící prostředek, konkrétní chladivo, ale všichni výrobci chtějí, používat chladivo HFO raz 2, 3, 4, YF v rámci mezinárodního standardizačního postupu z roku 2009. To je taková běžná praxe, že si průmysl žádá jedno jednotné chladivo pro klimatizace v automobilech, protože pak je to jednodušší eh, zaručit eh, používání tohoto prostředku v celé oblasti. V červnu jsem vás již informoval o tom, že existuje rozhodnutí komise povolit určité výjimky na určitou dobu, co se týče implementace dané směrnice. To tedy znamená vzhledem k mimořádným okolnostem, a sice nedostatku chladiva na omezenou dobu do konce prosince 2000 12 eh, nebude komise z vlastní iniciativy eh, zahajovat nějaká řízení o nedodržení eh, legislativy a nebo kdyby tam byly nějaké problémy s, přijímku, s přejímkou vozidel, které byly vyrobené před koncem prosince 2012. Na našem setkání jsem vám také oznámil, že mým cílem není přijmout další prodlužování této lhůty a zdržování, takže od 1. ledna tohoto roku eh, má být směrnice plně implementována ve všech zemích Evropské unie. Rád bych ještě jednou tuto stanovisko dnes zde podtrhl. Už nedošlo k žádným dalším výjimkám, dalšímu prodloužení lhuty pro implementaci a směrnice vstoupila v platnost k 1. lednu 2013. Používání plynu R134A je nyní v nových automobilech zakázané a ty výrobci, kteří nadále toto chladivo používají, by tím vlastně porušili platnou legislativu, pokud by ho použili při výrobě nových vozidel. Žádáme po členských státech informace o tom, jak vypadá konkrétní situace v jejich zemích a sledujeme také případy týkající se aplikace této směrnice. Potom otázka bezpečnosti při využívání toho nového plynu. Mnozí diskutovali o aplikaci té směrnice, ale chci říci, že ještě neexistují definitivní hodnocení, které by nám umožnily vyvodit náležité závěry. Pro komisi je bezpečnost obyvatel prioritou a pokud se objeví nějaké nové informace, tak eh, jistě bude reagovat vážně a rychle. Nicméně z toho nevyplývá právo uvádět na trh nějaké výrobky, které by nesplňovaly legislativní požadavky. A také se objevilo několik eh, žádostí o přeskum této směrnice, nicméně my jsme ji právě implementovali, takže ten přeskum nebude v krátkém časovém horizontu, chci to zde říci, protože jinak by to znamenalo takové riziko, že to celé zůstane příliš všeobecné a pokud jsou nějaké problémy v nějaké zemi, tak je to Německo. Tam eh, velké průmyslové odvětví říká, že s tím problém má. Rád bych vás informoval také v průběhu diskuse, můžu vám pak poskytnout nějaké detailnější informace. Rád bych zareagoval na to, co zaznělo ze strany německého průmyslu. A já jsem napsal příslušným ministrům, aby zjistil, v čem problémy spočívají, ale také jsem potrhl, že ta směrnice je v platnosti a účinnosti od 1. ledna 2013, což jsem také uvedl v interview s jednými důležitými novinami německými ze Stuttgartu. A momentálně nemáme žádné zprávy o tom, že by byla směrnice porušována ze strany Německa nebo ze strany tohoto podniku. No vlastně jde o jeden jediný podnik, byť je to velmi významný podnik. A já jsem se setkal s vedením toho zmiňovaného velkého německého podniku a také jsem jim zopakoval, že toto chladivo, leda, že by se ukázalo, že je nebezpečné pro zdraví občanů, tak jinak, že nebo že by třeba bylo nějaké výbušné, ale to, na to nemáme doklady, takže eh, opravdu toto chladivo se nyní má používat. Samozřejmě zdraví a bezpečnost občanů, to je moje priorita a proto vždy velmi pozorně sleduji ty informace, které jsou mi poskytovány. Jsem v kontaktu s úřady, napsal jsem jim také dopis, minulé pondělí jsem napsal německé vládě a také vám zde mohu předat kopii toho dopisu. Můžu tu kopii zde předat panu předsedovi výboru, protože je to veřejný dopis, tak já vám ho rovnou dám. Je to ten dopis, který jsem poslal minulý týden do Německa, kde uvádím, že jsem ochoten naslouchat eh, eh, naslouchat problémům, ale neznamená to, že bychom nějak prodlužovali eh, moratorium nebo implementační lhutu. Opravdu se velmi zaměřujeme na případné problémy, které například vznikly u toho německého podniku, tak přesto tato směrnice plně platí a je plně platná a účinná. Co se týče otázek hlukové zátěže, to jsme diskutovali 5. února eh, ve Štrasburku, den na to se hlasovalo na plénu a ukázalo se, že to je téma, na kterém ještě musíme pracovat, pokud chceme dosáhnout přijatelného kompromisu. Návrh komise chce zlepšit kvalitu života občanů tím, že se hluková zátěž, hlukové emise sníží pro všechny typy vozidel. Nyní se to zkoumá, snažíme se zahrnout pozměňovací návrhy, které přišly od Evropského parlamentu. Příslušné právní předpisy chtějí zohlednit celosvětové přeskoumání této problematiky a je důležité zde občany chránit. Pozměňovací návrhy z parlamentu jsou důležité a musíme zohlednit cíl na jednu stranu vyvážit vnitřní trh, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele, na druhou stranu mezinárodní hospodářská soutěž a pokrok ve všech oblastech. Domníváme se, že některé z pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu opravdu vylepšily náš text komise. Ovšem jsou zde jiné pozměňovací návrhy, pokud je o sportovní vozidla, mm, autobusy, nákladní vozidla, hlaso, mm, tu mm, úroveň hlučnosti, ty nejsou až tak ambiciozní. Ovšem my se na to podíváme, samozřejmě uděláme vše, co je v našich silách a očekáváme, že členské státy i rada vemou v potaz všechny tyto pozměňovací návrhy. Samozřejmě nemyslím si, že bohužel za stávající okolnosti dosáhneme dohody v prvním čtení. Ovšem rád bych zdůraznil to, že Evropská komise je otevřená dialogu. Chceme dosáhnout rychlé dohody ve druhém čtení. No je zde další důležitý sektor, který je rovněž propojen s automobilovým sektorem a to je ocelářství. 4. února došlo k velice důležité rozpravě na plenáce, dále to bylo třetí setkání evropského ocelářství, které proběhlo 12. 2. 2000 13 vyplynuly z toho různá doporučení. Evropská komise se zabírá těmito doporučeními i naše jednotlivá DG, které připravují akční plán pro ocelářské odvětví. Doufáme, že přijetí tohoto plánu dojde v červnu letošního roku. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost, inovace v této oblasti, v tomto odvětví a zajistit to, aby neustále přispíval k růstu a k tvorbě pracovních míst, ovšem za respektování všech podmínek, které se týkají klimatických změn. Když jsme definovali naši politiku pro rok 2020, museli jsme vzít v potaz samozřejmě i technologické a zároveň hospodářské, ekonomické aspekty, které jsou specifické pro ocelářství, například eh, riziko relokalizace, delokalizace těchto podniků. Já osobně se obávám, že pokud přijmeme standardy či normy, které budou příliš přísné, tak naše odvětví prostě nebudou schopny dostat těmto standardům, nebudou schopny je plnit a tím pádem přijdeme o celý tento průmyslový sektor, dojde k jeho delokalizaci, dostane se do jiných částí světa, kde prostě ta pravidla nejsou až tak přísná, nejsou tak rigidní a tím pádem to v podstatě může mít dvě, dva negativní dopady. Jednak přijdeme o toto odvětví, přijdeme o pracovní místa a samozřejmě, že i tu možnost snížení emisí. Budeme se dopadem všech těchto záležitostí zabývá dopadem na jednotlivá odvětví, na průmysl, kde jež mm, je velice, využívá mnoho energií, podíváme se na standardy v této oblasti, konkurenceschopnost v ocelářství, tak aby ocelářství neustál, abychom investovali do dalšího rozvoje, do dalších technologií, nízkouhlíkových technologií, super nízkouhlíkových eh, ocelářských eh, podniků a tak dále, čili abychom opravdu šli tímto směrem, těmito trendy. Budeme podporovat i e, systém úkos a doufáme, že e, bude v Kránskách velice, velice úspěšný. REACH, to je další velice důležitý sektor. My jsme se zavázali 5. února k tomu, že budeme revidovat tuto e, legislativu. Evropská komise to samozřejmě hodnotí veškeré záležitosti, administrativní zátěž, náklady, dopad na malé a středně velké podniky, inovační postupy a tak dále. Podle mého názoru REACH funguje, vidíme skutečné snížení rizika, které pochází z těchto chemických látek, které již byly registrovány. Eurobarometr jasně pokazal na to, že 61% všech Evropanů se domnívá, že chemické výrobky jsou mnohem bezpečnější, než tomu bylo před deseti lety. Samozřejmě, že se snažíme zajistit um, stabilitu standardů, určitou předvydatelnost standardu, proto nebudeme zavádět nějaké zásadní změny rýče, ovšem na základě našeho hodnocení je jasné, že budeme potřebovat určité modifikace, určitá vylepšení, chceme snížit finanční zátěž, administrativní zátěž, která z toho plyne pro malé a střední podniky, a ovšem zároveň chceme, aby plnili své povinnosti v tomto ohledu. V tomto kontextu vám mohu říci i následující věc. Evropská komise dnes přijala v rámci postupu komitologie návrh pro úpravu nařízení a díky tomu malé a střední podniky budou mm, moci zredukovat od 35 do 95 všechny své registrační náklady a 20, od 25 až do 90 náklady na povolování v této oblasti, což eh, se domnívám, že je velice důležitý signál, který vysíláme v tomto období ekonomické krize malým a středním podnikům. Snažíme se snížit administrativní zátěž, snažíme se, ale samozřejmě zároveň o to, aby tyto podniky respektovaly pravidla, která jsou spojena s ochranou životního prostředí. Děkujeme, vážený pane komisaři, děkujeme za tuto opravdu nesmírně komplexní prezentaci i pro problematiku CARS 2020, které se rovněž věnujeme zde v našem výboru ENVI. Hmm, dále je to záležitost, která se týká harmonizace daní, které jsme se zatím nevěnovali. Pokud Evropa bude chtít zavést eh, systém tohoto typu, myslím si, že by to byl krok správným směrem, politicky řečeno. Krok správným směrem pro naše spotřebitele, ale zároveň je to obtížné, protože se zdá, že máme 28 různých systémů Čili eh, v této oblasti v rámci této problematiky již jsme o tom informovali, tiskový mluvčí informoval o této problematice, pokud jde o chladící kapaliny, to znamená především chladivo HFO 1, 2, 3, 4, YF, které od ledna 2013, že se mělo eh, používat. Ovšem, dohoda byla taková, že dokonce již od roku 2011 by se by došlo k, využívání tohoto chladiva. Od kdy jsou známy problémy s tímto uh, plynem, od kdy už to víte. Viděl jsem výsledky eh, testu, kdy hořelo asi 14 testovaných vozidel. A také to, že při vytékání kapaliny vzniká eh, fluorovodík. A také, jestli jste otestovali, nakolik toto chladivo v reálném provozu vykazuje tyto vlastnosti nebo ne, protože zatím to provedl jeden jediný výrobce, který už nedodržuje legislativu a e, všechny ostatní vozidla prošly typovou zkouškou dříve. To znamená, že ten jeden e, výrobce vlastně pracuje bez schválení typu. A nebo jeho zákazníci mají auto, které neprošlo typovou zkoušku o schválením typu. Od kdy o tom víte a hodlá komise něco udělat tak, aby vznikly samostatné své bytné nezávislé testy, které to nezávisle zkontrolují a také testy, které budou probíhat v reálném čase, to znamená už se jiným motorem. Bohužel došlo ke rozhodnutí proti použití CO2 jako chladící kapaliny v roce 2007 protože s tím bychom asi takové problémy neměli. Nyní bych rád dal slovo kolegyním a kolegům. Hlásí se Chris Davis, potom Satu Hasi, potom Boguslav Sonik, paní Grostet, Mario Pirillo a Sofie Okony a Richard Zebr, ano, koordinátor EPP, samozřejmě tom, ten dostane slovo jako první, takže Richard, máš slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, velice zajímavý návrh týkající se daňové politiky a vůbec celý vliv na spotřebu v Evropě, ale myslím, že zde není správnou kontaktní osobou pan komisař Stajany, měli bychom to diskutovat s příslušným komisařem. Dovolte mi předeslat, i když by začal automobily, že z naší pozice je těžké pochopit, jak to, že všichni výrobci automobilů mohou používat chladivo, které možná má určité eh, rizika, respektive využívat technologie CO2 a jeden jediný prémiový výrobce, který toto deklaruje v reklamách, by toto právo mít neměl a jak to, že si vyreklamuje pro sebe výjimku a komise mu někde v něčem ustoupí. Já myslím, že v tom je problém. Pokud bychom měli se brát vážně jako legislativní aktér, tak bychom měli také e, postupovat tvrdě, tak abychom zůstali společenstvím práva. A na základě e, toho dotazování komise a podobně, tak e, důkaz nebezpečí toho chladiva není zcela průkazný a byl bych opravdu rád, kdyby komise zde postupovala striktně podle litery zákona, protože všichni ostatní, kteří potom ji dodržují, jsou pak na výhodě. Principiálně vítám strategii komise a zvláště vaší strategii, pane komisaře Tajány, že se usiluje o to, aby evropský průmysl zase měl svoji dobrou pozici. Pokud chceme udržet pracovní místa v Evropě, tak se nám to podaří jenom tehdy, když budeme mít silnou průmyslovou výrobu a celý ten řetězec vznikající přidané hodnoty. Je to utopické eh, myslet si, že lze outsourcovat průmysl, aniž by to mělo dopad na tu, ten průmysl, který zůstane doma. To má dopad na všechny možné druhy odvětví a myslím si, že i z ekologického, i z hospodářského hlediska je lepší, když zde v Evropě budeme mít horizontální politiku, to znamená ambiciozní, spravedlivé cíle z oblasti CO2 a jiných emisí, ale v takovém rámci, který, který umožní průmyslovou výrobu. Protože jinak celý ten řetězec výrobní se přesune jinam a to nepomůže ani klimatu, ani pracovním místům. Takže toto pojetí eh, vítám a jistě vás podpoří celý výbor Envy. Jak už jsem řekl, když se schválí pravidla, tak by se měla dlouhodobě dodržovat a byl bych rád, kdybyste to také dotáhli do konce leda, že by byly nějaké mimořádné okolnosti nebo mimořádné důkazy, ale ty jsem zatím neviděl. Děkuji a nyní má slovo Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. My jsme začali asi o 30 minut později, takže doufám, že budete schovývaví k dalce mého vystoupení. Eh, já mám pocit, že jste dnes, jste, pane komisaři, kvůli tomu, abyste vlastně vysvětlil, jak to, že Německo nedodržuje právní předpisy, které se týkají eh, tohoto chladiva. Ale před dvěma dny v pondělí jste vlastně měl takovou, eh, jste, jste mm, vydal speciální dokument k otázkami a odpověďmi ze strany komise, ten dokument je velice silný a vypadá to trošku jako takové vyhlášení války. Hovořil jste jasně o tom, že zde musí být vždy nadřazené tomu, aby se dodržovaly předpisy a že to musí být eh, vymáháno a prosazováno. Takže já si myslím, že pozice vaše, pozice komise je vynikající. Chci vám eh, říci, že já jsem eh, jste vlastně už toto téma sledoval od roku 2003, kdy se to vlastně poprvé objevilo. A komise vysvětlila účel této legislativy, došlo také k tomu, že tedy automobiloví, um, automobiloví výrobci trošku váhali. Například v roce 2008 se automobilový průmysl v Německu uh, rozhodl, že tedy půjde tou cestou snižování CO2, ale pak se nakonec rozhodli změnit názor. Uh, a vypadá to trošku, že se vlastně rozhodli pro jednodušší variantu. Ale problémy jsou s, té, s tou implementací. Dvakrát jsem se setkala s komisařem Verheugenem a říkal, že od 1. 1. 2011 se bude uplatňovat eh, to, eh, ta legislativa. Vy jste to nakonec vlastně ještě hm, prodloužili na dva roky, bylo to o dva roky odloženo. A i teď jde o používá to Toyota, Ford, General Motors, Renault, Volvo a dokonce i, svět, pardon, i BMW řekl, že budou využívat eh, tento, toto chladivo. A pouze firma Daimler říká, že oni prostě budou dál používat eh, to chladivo 134A. Jde o to, že to je hořlavý produkt, že je to eh, rizikový produkt. Mně to přijde pouze ze strany Daimleru pouze jako taková cynická mediální reakce a eh, doufám tedy, že nakonec to společnost Daimler všechno stáhne, protože si myslím, že snad eh, tu firmu nepotopí to, když bude platit více za ty za ta chladiva. Myslím si, pane komisaři, že ten váš dokument otázky a odpovědi je naprosto eh, jasný, naprosto zřetelný. Hovoříte o tom, že jsou tam určitá rizika, která se však týkají pouze některých vozidel. V podstatě to znamená, že byste řekli, že Daimler má určité problémy, z toho důvodu, jakým způsobem konstruuje své klimatizační systémy. Pane komisaři, myslím si, že jste jasně řekl ve svém vystoupení i ve svém dokumentu, já vám to teď budu citovat v tom dokumentu, který jste vydal, že certifikát schody, který je vždy v každém vozidle, je neplatný, pokud celé to vozidlo není v souladu. A pokud Daimler uvádí na trh vozidla s tím chladivem 134A, tak v podstatě tedy to pak není v pořádku a nesplňuje to pravidla, která se týkají registrace nových vozidel. A komise by měla zahájit akci proti takovému státu, který vlastně souhlasí s těmito e, osvědčeními. V podstatě vy jste tím řekl, že všechna auta, které Daimler od ledna uvedl na trh a obsahují chladivo 134a, jsou vlastně proti předpisům a že, že, že by se vlastně vůbec neměly prodávat a že by se neměly prodávat ani v ostatních zemích. Já eh, chci ještě říci jednou, že stanovisko komisaře je naprosto jednoznačné. Otázkou pak zůstává, co s tím budete dělat dál. Jak chcete eh, informovat eh, Eh, členské státy, že mají zabránit tomu, aby se tato, tyto automobily firmy Daimler dostala na jejich trh. Jak zabráníte prodeji těchto automobilů v jiných členských státech? A já od vás vlastně čekám stejně jasné a pevné stanovisko, jako v tom případě tohoto dokumentu. Tím paní Satuhasi. Děkuji. Co se týče těchto chladiv, tak souhlasím s kolegou Davisem, ale mám ještě další dotaz, který se týká automobilů Eh, pane komisaři, hovořil jste o tom, že automobilový průmysl potřebuje inovace. Souhlasím. Je zde také ještě další oblast, kde potřebujeme další inovace, a to je hluk, emise hluku. Vy jste hovořil o tom, že i Evropský parlament eh, už hlasoval také o emisích hluku ale mám pocit, že to vaše vyjádření bylo takové trošku nejasné. Chtěla bych vás tedy požádat, abyste pevně dodržel ty ambice návrhu komise, protože to všechno má sloužit k ochraně zdraví občanů a že bychom neměli rozřez, rozředovat ty cíle, které jsme si stanovali v oblasti snížení emisí hluku. velice bych vás žádala za, o to, abyste hájil ten původní návrh komise. Pak je zde ještě další věc. Týká se to mm, jedné věci, která ještě stále nebyla dořešena. Jsou to kritéria pro udržitelnost biomasy. Chci se zeptat, zda podle vašeho názoru by průmysl preferoval kritéria, která by um, chtěla kaskádové využívání biomasy, což znamená, že různé části, různé druhy biomasy by se využívaly tam, kde to bude mít nejlepší ekonomický účinek. To znamená třeba pro spalování bychom třeba využívali ty nejméně kvalitní druhy biomasy. V podstatě by šlo třeba o eh, odpad třeba z jiných, z jiných výrobních procesů. A zajímá mě, co si myslíte o těch kritériích eh, trvan, um, eh, udržitelnosti biomasy. A zda si myslíte, že by zde tedy mohla být ta možnost toho kaskádového využívání biomasy? Děkuji za tu hasi. A nyní má slovo kolega Oleste Rosy. Děkuji vám, pane předsedo. A využiji příležitosti k tomu, abych srdečně přivítal pana komisaře Tajányho. Jeho prohlášení o chladivu vítám, myslím, že to je správný postup, že se aplikují předpisy, o kterých už automobilový průmysl věděl, Není zde žádné oprávnění pro vydání nějaké výjimky. A jak jste sám uvedl, je opravdu třeba normy a právní předpisy, které jsou platné, dodržovat. No trochu méně souhlasím s tím, co jste říkal k otázce hlukových emisí vozidel, protože ten původní test Evropské komise, ten návrh je takový velmi tvrdý co se týče akčního plánu v oblasti ocely, tak si myslím, že tam je, pane komisaři, zásadní. Mluvíme sice o Itálii, ale i obecně o Evropě. Tak si myslím, že je to důležitá věc. Dnes eh, italské podniky platí o 400% více než USA. A proto je nezbytné se touto problematikou zabývat. Ještě jsou stovky tisíc zaměstnanců právě v tomto sektoru a potom je zde riziko, že podniky budou odcházet jinam. Co se týče informací, které jste zde eh, poskytl, myslím, nevím, to včerejším nebo dnešní rozhodnutí v souvislosti s komitologií, to znamená významný krok kupředu, kterého si vám vážím. Děkuji a to bylo tedy první kolečko koordinátorů. Nyní vyzvu pana komisaře, aby krátce zareagoval na otázky, které zde zazněly a pak dostanu slovo další poslankyně a poslanci. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Čili ano, nejprve k chladivům. Jednak jde teda o ten dopis, který jsme zaslali vládám, já to zde nebudu nějak zacházet do podrobností. Ovšem, pokud jde o Evropskou komisi, tato směrnice je aplikována plně a byla aplikována od 1. 1. 2013. A já skutečně chci, aby byla respektována. Budeme-li mít jakékoliv informace, povědomí o tom, že by došlo k porušování této směrnice v jakékoliv členské zemi, udělám veškeré potřebné kroky. Od německé vlády jsem obdržel žádost o poskytnutí dalších informací. Oni tvrdí, Takže Daimler. Prostě budu je jmenovat. Budu je jmenovat Daimler. Daimler říká, že prostě to byly takové epizodní situace s ohledem na nebezpečnost této tekutiny. Tato směrnice prostě je platná, dojde-li k jakémukoliv ohrožení, bude-li tam jakékoliv riziko, tak je to moje povinnost a samozřejmě i za předpokladu, že by to byla nějaká výjimečná situace, prostě je mou povinností, abych to všechno proskoumal, nemůžu to ignorovat, nemůžu to ignorovat. A já jsem nedávno napsal dva dopisy, jednak ministru Valcarovi, který je zodpovědný za tuto oblast a dále eh, mm, panu Rezlerovi, místo kancléři, který prostě, mm, které oba dva tyto pány jsem požádal o objasnění, vysvětlení celé situace, protože pokud dojde k řízení pro porušení smlouvy, tak samozřejmě to bude řízení proti celé zemi, bude to řízení proti Německu. Já jsem požádal oba tyto gentlemany o vysvětlení celé situace, zopakoval jsem to, že tato směrnice platí, je mm, prostě vstoupila v platnost, dojde k jakýmkoliv problémům, řekněme, nekalá soutěž a tak dále, prostě může to mít mezinárodní dopad, ehm, tato jednání jsou, mohou stížit naše jednání i s Japonskem, se Spojenými státy a tak dále. My prostě musíme mít v Evropě velice jasný právní základ, právní rámec, to je nezbytné. V tomto dopise jsem požádal o konkrétní informace, přesné informace německé vlády ohledně údajů, které se týkají tohoto nebezpečného chladidla, chladiva. Samozřejmě, že eh, Čekám nyní na odpověď od obou těchto ministrů. Mou povinností je nejenom poukázat na to, že tato směrnice je v platnosti, ale zároveň je informovat o tom, že údajně toto chladivo je nebezpečné a proto je mou povinností požádat o doplňkové informace. Já budu všechno zhodnotím, čekám na jejich reakci. Tento můj dopis samozřejmě vám mohu poskytnout, pokud ho ještě nemáte. A další věc. Hladina hluku hlučnost automobilů, znečištění hlukem. Já jsem mluvil nesmírně rychle italsky, jsem si toho vědom. Je možné, že tlumočníci s tím trošku eh, zápasili a právě proto možná paní Hasi neslyšela úplně jasně mé stanovisko, všem ještě jednou, ještě jednou to zde opakuji, aby teda skutečně nebylo žádných pochyb v tomto ohledu. My My se zabýváme všemi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu. Všechny tyto návrhy hodnotíme. Všem pane Rossi se zmínil o tom, že je zde určité stanovisko výboru Envy, celého parlamentu, na druhé straně, že to není homogénní a tak dále. Já samozřejmě se snažím, jednak je to jednotný trh, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, ochrana hospodářské soutěže. To jsou prvky, které mi leží na srdci a mm, snažím se dosáhnout určité rovnováhy ve všech těchto oblastech, protože samozřejmě, že mm, chci pokročit na všech frontách. Některé pozměňovací návrhy Evropského parlamentu podle mého názoru skutečně představují vylepšení, zlepšení toho původního návrhu Evropské komise. Například eh, tak, aby opravdu tento text odpovídal veškerým standardům, mezinárodním standardům, standardům UNACE a tak dále. Čili eh, je to ehm, hlučnost u sportovních automobilů, například nebo eh, autobusů, eh, nákladních vozidel. Tam se domnívám, že vaše návrhy jsou méně ambiciózní než návrhy komise, proto budeme samozřejmě muset přistoupit k analýze dopadu, budeme k tomu přistoupit jakožto prostředník, který se bude snažit o nalezení kompromisního řešení, i když v tomto kontextu se zdá, možnost nalezení určitého souhlasu mezi všemi stranami docela problematické. Čili některé pozměňovací návrhy, jak už jsem se o tom zmínil, představují určité vylepšení našeho textu, můžeme s nimi souhlasit a tak dále. Jiné zase naopak ne, ovšem Prostě v každé rozpravě je tomu tak, stanoviska se různí, jsou zde opoziční názory a tak dále. Samozřejmě mm, pan Rossi, jeho stanovisko je jiné než stanovisko jiných kolegů a tak dále. A pokud je o ocelářství, energetické náklady, to je problematika, které jsem se dneska věnoval. Požádal jsem pana komisaře Davignona, který připravoval rozvojový plán pro evropské ocelářství. Hovořil jsem s tímto komisařem o energetických nákladech, o této problematice s panem Oettingerem, panem komisařem rovněž tuto problematiku budu diskutovat. Je to klíčový faktor, ano, pro ocelářské odvětví. Akční plán pro tuto oblast musíme vzít v potaz a tento akční plán pro ocelářství předložím kolegiu do konce května letošního roku. Děkuji. Dobře, takže doufám, že co se týče eh, klimatizací, doufám, že tedy komise otestovala ten prostředek 1234YF a to také v reálných podmínkách se zahřátým eh, motorem eh, v takových podmínkách, se kterými se můžeme setkat také běžně na silnici. Ano, samozřejmě. Samozřejmě. My prostě trváme na tom, že toto chladivo prostě nebude představovat žádné riziko, nesmí být rizikovější než jiná chladiva. Toto je naše stanovisko všem. Pokud nějaký členský stát přijde, poukáže na nějaký problém, přijde s nějakou problematickou záležitostí, já ji musím naslouchat. To je zásadní. Samozřejmě naslouchat je jedna věc, požádat o informace to je něco jiného, Všem to neznamená udělování jakýchkoliv výjimek z tohoto pravidla. Já prostřednictvím tohoto dopisu požaduji pouze konkrétnější informace. To mě těší, že ty testy proběhly a máme přímé informace. Takže pan Sonik, paní Groste, pan Pirolo a další dva řečníci. Prosím, máte slovo, pane Soniku. Já mám pytání do komisaře. Děkuji, pane předsedo. Mám otáz, dotaz na pana komisaře. Barozo před několika měsíci řekl, že co se týče stanoviska nebo názoru komise na legislativu v této oblasti, že se tomu budou věnovat celkem čtyři komisaři pro životní prostředí, pro energetiku, pro hospodářství. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem se chtěla zeptat, Eh, Zda pan předseda Barozo může zaručit to, že stanovisko komise zde bude dobře vyvážené. Une remarque et une question. La remarque. Vážený pane komisaře, jedna poznámka. Jednak je to záležitost chladit. To teda opravdu byl úžasný projekt, to jsme čekali. Ano, ovšem my čekáme ten tvrdý, tvrdý přístup až do konce, protože německá vláda může jim trvat několik týdnů, než vám odpoví a v těchto týdnech budeme v situaci, kde prostě dochází k nekalé soutěži. Jeden výrobce, který je prostě kompletně izolován a všichni ostatní výrobci, kteří dělají všechno pro to, aby opravdu aplikovali tuto směrnici a který nám tvrdí, že vlastně nemají žádný problém s tímto chladivem. Čili já vám mohu si vážený pane předsedo, opravdu nesmírně obezřetně musíme sledovat to, jak se k tomu postavíte. Ovšem, my prostě nesmíme zde podlehnout tomu, že ta vláda například bude chtít získat čas, získat čas právě proto, že jeden z jejich podniků nechce splnit tato pravidla. A otázka. Zde nejde o automobilový průmysl a farmaceutický průmysl když došlo k zveřejnění vašeho dokumentu v říjnu 2012, pokud je o budoucnost tohoto odvětví, navrhujete určitý strategický program, který by posílil hospodářskou soutěž a konkurenceschopnost v tomto odvětví. Mohl byste nás informovat o tom, jak vypadá to období úvah ohledně této problematiky a co si myslíte o vytvoření, řekněme, nějakého konkrétní pracovní skupiny, která například by mohla zahrnovat i členy Evropského parlamentu. Děkuji vám. Pirlo. Děkuji, není má slovo Mario Pirillo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych ocenit eh, zaujetí, s jakým se pan komisař eh, eh, hájí to, že ta směrnice, která vlastně nabyla účinnosti 1. 1. 2013, musí být dodržována. Mm. Také Oceňuji to, že on říká, že tady skutečně nebude žádné moratorium, žádné prodloužení lhůty a myslím si, že v tom zcela jistě náš výbor podpoří. A myslím si, že zatím se nevzdává, protože pokud by ten jeho přístup byl příliš takový laskavý nebo měkký, tak by to celkově mělo negativní následky. Myslím si, že průmysl měl dostatek času, aby se dokázalo přizpůsobit všem novým um, legislativám a musíme tedy se držet eh, svých požadavků a myslím si, že i pan komisař to řekl jasně. Sofí Koný. Monsieur le commissaire, beaucoup de choses ont été dites, mais... Euh, Vážený pane komisaře, mluvili jsme o spoustě věcí, dnešní svět se strašně mění, od roku 2008 jsme viděli asi více než 3 miliony zaměst- pracovních míst, které, o které jsme přišli, o 10% vám klesla produkce. Prostě samozřejmě, že eh, zde dochází k obrovským změnám i v oblasti hospodářské soutěže. A najednou vidíme, že nově vznikající ekonomiky začínají hrát čím dál tím větší roli ve světové ekonomice. A právě proto si myslím, že my v Evropské unii, v Evropské komisi, my v Evropském parlamentu bychom měli podporovat zelené hospodářství, zelený růst, zelená odvětví, zelený průmysl. To jsou právě ta odvětví, která by nám mohla pomoci nakopnout růst a konkurenceschopnost opětovně nalézt. Tam právě proto, vážený pane komisaři, jste několik možností, jak pomoci těmto podnikům v oblasti výzkumu, vývoje, inovací, rozvoje například pokud jde o různé tendry nebo regionální politiky, které i v rámci domény FEDER v podstatě 75 mm, svých, svých prostředků věnují podnikům v této oblasti výzkumu a vývoje. Ano, vážený pane komisaři, je to nesmírně komplexní, složité pro naše podniky, pokud mají připravit nějakou dokumentaci, tak to je opravdu nesmírně obtížné, aby teda reagovali na všechny ty požadavky Evropské unie, stojí to další pracovní místa a tak dále. My prostě nejsme schopni to zjednodušit. Vážený pane komisáři, myslím si, že opravdu musíme všechny ty procedury a postupy, ty evropské požadavky prostě zjednodušit všechno to, co vyžaduje Evropská komise v rámci těchto dosie, v, těch, v této dokumentaci, v tomto období, šíleném období krize, prostě musíme udělat něco tak, aby prostě se věci pohly, abychom neviděli naše podniky neustále prostě zavírat eh, své mm, podniky. Prostě vidíme, jak ty politiky jsou samozřejmě dotovány a financovány z velikých finančních prostředku Prostě nesmíme na to zapomínat. Za slovo, děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat komisaři Tajanovi, že mezi nás zavítal. Chtěl bych mu říct, že klidně může přijít mnohem častěji, protože konkurenceschopnost průmyslu se stále častěji rozhoduje podle toho, nebo ovlivňuje tím, zda bude průmysl udržitelný. Váš komisař Potočník, váš kolega komisař Potočník nám včera velice dobře vysvětlil, že o 300% se za posledních desetiletí navýšily ceny zdrojů, přírodních zdrojů, a že v minulosti jsme se soustředili hlavně na produktivitu pracovníků ale že teď bychom se měli spíše soustředit právě na produktivitu nebo účinnost zdrojů. Já mám dotaz, který se týká právě e, účinného využívání zdrojů. Vím, že vy to prosazujete, také jste členem panelu pro udržitelné využívání zdrojů, je zde cestovní mapa, ale mám pocit, že nějaké ty návrhy, které by se týkaly třeba ekodesignu, škodlivých látek, minimální míry pro recyklaci, přesunu zdanění z pracovní síly na jiné mm, subjekty. To jsou všechno věci, které se zatím řeší v komisi, ale zatím Rada ani evropský parlament vlastně neobdrželi nějaké konkrétní návrhy. Takže bych se vás chtěl zeptat, zda bojujete za to, aby ty návrhy se dostaly mnohem rychleji na radu a na Evropský parlament, než tomu bylo nyní. Děkuji, říká pan předseda. Teď jsme ukončili naše druhé kolo dotazů, takže pan místo předseda komise má slovo. Prosím, pane Tajány. Dovolíte, paní Grosser, budu eh, na její poznámku reagovat francouzsky, aby to bylo jasnější. Čili ten dopis, který já jsem zaslal Maďar, eh, když jsem zaslal, promiňte, německé vládě. Řekl jsem velice jasně, že ta směrnice platí. Je v platnosti od 1.1.2013, 2013. Čili skutečně tam nedošlo k žádnému odkladu. Tato směrnice prostě musí nyní být respektována v celé Evropské unii. A jelikož jsme obdrželi určité, nevím od kterého ministerstva jsme tam obdrželi určité signály toho, že tam byl problém, problémy tam byly, které se týkaly bezpečnosti pasažérů a tak dále. Tak já prostě mou povinností se zeptat, k čemu došlo. Poskytněte mi ty informace. To nejde o nějaké lhůty a tak dále. Já prostě nejsem slabý v tomto ohledu já prostě se musím nechat informovat. Prostě pokud vám někdo zašle nějaký dopis o tom, že tam jsou nějaké problémy v oblasti veřejného zdraví, cestující jsou ohroženi a tak dále, tak prostě musíte jednat. I když zde máme nějaký text Evropské komise, který tvrdí opak, tak já prostě jsem povinen požádat od místní vlády, aby to objasnila, aby mi německá vláda řekla, k čemu došlo, aby mi poskytla informace. Ovšem to neznamená, že by se změnilo to rozhodnutí, které jsem zde před několika měsíci přednesl. Myslím, že i ve Stuttgartu já už se nepamatuji, ne, už se nepamatuji v, v, v časopise ve Stuttgartu prostě rovněž byli informováni o tom oficiálně, že tato směrnice je v platnosti a pokud se dokáže, že jsou tam automobily v Německu, které prostě používají tuto látku a že prostě ko, m, tyto automobily uvádí na trh, tak prostě jim oznámím to, že mm, jsme na samotném počátku nebo že budeme muset zahájit řízení pro porušení. Čili ano, já jsem i Ital, všem mluvím i francouzsky, proto jsem řekla francouzsky, a nyní teda španělsky, vážená paní kolegyně, aby to bylo jasnější, tak budu hovořit španělsky. Směrnice teď platí. A nyní pro paní Okony opět francouzsky. Souhlasím s vámi, vážená paní kolegyně. Já jsem se snažil už i u Ríče na to poukázat. Ano, dneska jsme udělali to rozhodnutí na komitologii, to znamená, ten fiskální tlak jsme snížili, ty finanční prostředky, které malé středně velké podniky musí platit za registraci. Všem já jsem rovněž rozhodl před několika měsíci o tom, že například agentura REACH bude muset informovat ve všech evropských jazycích Evropské unie o tomto postupu. To znamená, bude muset využít veškeré jazyky Evropské unie pro poskytování těchto, ta, poskytovat tyto informace a to znamená, že malé středně velké podniky nebudou muset utrácet na mm, záležitosti lingvistické. Pokud je o zjednodušení byrokratických procesů a dále byrokracie, pokud je o finance z horizontu 2020, kozme a tak dále. Když jsem byl komisařem pro dopravu, tak jsem to dělal u programu Marco Polo. My prostě jsme se snažili zjednodušit účast na všech těch tendrech, výběrových řízeních, pokud jde o využívání nebo čerpání těchto finančních prostředků. Evropská komise se prostě snažila o zjednodušení těchto postupů. Byly zde pracovní skupiny, nyní je za to zodpovědný předseda, pokud jde o zjednodušení. Je to veliký závazek, ovšem já se skutečně snažím o mm, odbourání tohoto byrokratického, této zátěže tak aby ty výsledky, aby to přineslo výsledky. Já v tomto ohledu opravdu se angažuji velice jasně. Teď se zareagovat na to, co říkal pan <clears throat> Perilo, nebo respektive co to říkal pan Gebrandy. <clears throat> Pane Gebrandy, já jsem já sem chodím rád. Já sám jsem byl europoslancem 15 let a rád navštěvuji Evropský parlament, rád chodím <clears throat> i do vašeho výboru a rád vedu diskuse. Také se zde setkávám s bývalými kolegy. Máme zde vlastně, nebo spolupracuji se čtyřmi parlamentními výbory. Co se týká toho ekodesignu, co se týká energetické, pardon, účinnosti zdrojů, tak eh, mohu kolegy mm, trošku popohnat. No a co se týče mé vlastní odpovědnosti, tak co se týká toho ekodesignu, tak eh, my si uvědomujeme, že ten proces pro novou směrnici je poměrně zdlouhavý, pokusíme se to trochu urychlit, chceme, aby zde byly harmonizované standardy pro určité produkty, ale e, zároveň my musíme dodržovat všechny postupy, které jsou zde zapotřebí, což je součástí toho legislativního postupu. No a pak ještě, co se týče přímo té směrnice o ekodesignu, tak mohu říci, že už jste, byla, eh, už jste byly schváleny různé texty, například akční plán, který se týkají, tře, jsou to třeba plány, které se týkají izolací, které se týkají eh, okenních systémů a tak dále. Takže si myslím, že celkově snad jsme vyslali pozitivní signál. Hm, dále se do diskuse přihlásil pan Sonek a ptal se na energetiku. S tím, o tom bych musel hovořit s komisařem Oettingerem, nemůžete mít dobrou politiku průmyslu bez dobré politiky energetiky. A zde nemám dostatečně přesné informace, nicméně mohu to zjistit. váš dotaz mohu předat panu komisaři Oettingerovi a požádat ho o informace. Další dotazy se týkaly farmaceutického průmyslu. Je zde na to speciální skupina, která třeba se chce věnovat otázkám cenové eh, nebo transparentnosti cen, také se soustředí třeba na oblast Afriky. Myslím si, že uvidíme také, jak eh, se vlastně rozhodne Evropský parlament, eh, jak se chce účastnit té přípravy této legislativy. Nicméně já jsem k tomu otevřena. Přivítám všechny poslance, kteří budou chtít pomoci komisi nebo konkrétně mě k tomu, abychom připravili dobrá řešení, která budou vyhovovat všem. Podařilo se mi zodpovědět všechny vaše dotazy tak eh, nevím, kolik máme ještě času, ale pokud eh, se chcete zeptat ještě na další věci, můžeme. Děkuji vám, pane komisaře. Myslím, že problémy nemáme, že jsou jenom různé výzvy, a já vás zde srdečně vítám v Evropském parlamentu v instituci, kde na 754 kolegyň a kolegů pracuje pro blaho 500 milionů občanů. Samozřejmě my vás vždy rádi zde uvidíme, protože jsme největší legislativní výbor zde v parlamentu a projednáváme celou řadu věcí, které spadají právě do vaší kompetence. Vy jste na úvod řekl, že nás čekají velké výzvy, například v souvislosti s trvalou udržitelností a takzvaná zelené hospodářství, green economy, což já moc nepoužívám rád tento pojem, protože je to těžké vysvětlovat občanům, ale jde zkrátka o to, abychom udržitelně utvářeli naše hospodářství ve všech třech směrech, takže vždy zde budete vídán. Jsem velmi rád, že jste přišel mezi nás a že jsme měli možnost s vámi diskutovat. Děkuji. Ja, jetzt geht es weiter. Dobře, tak teď budeme pokračovat eh, po bodu pořadu jednání číslo 11. V rozpravě s panem komisarem Tajánem se dostáváme ke zpravodaji, který má na starosti zprávu Inovace pro udržitelný růst, biohospodářství pro Evropu. Tak to je zpráva nazvána. A je zde kolega Paolo Bartoloci, který je zpravodajem. Je to zpráva z vlastní iniciativy a nyní máte slovo Abyste nás uvedl do problematiky. Počkáme ještě, aby ti, kdo už se nechtějí zúčastnit rozpravy, měli možnost opustit tento sál. Aby kolega mohl v klidu a v náležité atmosféře přednést svou zprávu. Prosím, pane kolego, máte slovo. Grazie, presidente. Cari colleghi, Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Přibližně před rokem vydala Evropská komise sdělení s názvem Inovace pro udržitelný růst biohospodářství pro Evropu. Cílem byla definice strategie pro evropské hospodářství, tak aby se evropské hospodářství ubíralo směrem udržitelného využívání zdrojů a také reagovala na sociální výzvy, které čekají Evropu v příštích 40 letech. Světová populace se neustále rozrůstá, neustále se zvyšuje poptávka po energii, po potravinách, eh, přirozené zdroje jsou na světě eh, jenom omezené, takže musíme přemýšlet o našem přístupu ke spotřebě a biohospodářství zde znamená skutečnou šanci. Zpráva z vlastní iniciativy, kterou předkládám já, právě pojednává tato témata. Jde o hospodářský systém, který je postaven na udržitelném využívání zdrojů pro potravinářství, průmysl i výrobu energie. Jde zde o výrobní procesy, které skutečně sázejí na udržitelný průmysl. Je to hospodářství, které je inovativní. Inovativní hospodářství může vést k inteligentnímu růstu a může nabídnout konkrétní odpovědi na výzvy moderní doby. Vedle trvalé udržitelnosti jde také o snižování emisí skleníkových plynů, větší udržitelnost výrobního cyklu a šíření průmyslových inovací prostřednictvím celého toho výrobního řetězce. Strategie pro biohospodářství může vyřešit naši závislost na fosilních palivech, otázky potravinové bezpečnosti a také to může vést k dalšímu růstu a vyšší zaměstnanosti. Jedná se opravdu o takovou oblast, ve které je obrat přibližně 2 miliardy eur par, eh, má 22 milionů pracovních míst a tato čísla se mohou v budoucnu ještě zvyšovat. Jsou to údaje, ze kterých vycházím a mohl jsem jedině pozitivně reagovat na sdělení komise. Já plně sdílím ducha této iniciativy, eh, chválím koherentní přístup a tento mezirezortní přístup akčního plánu pro realizaci strategie. Tento akční plán je velmi dobrý. Ostatně si myslím, že podpora tohoto sektoru znamená investici do budoucna. Investujeme do budoucnosti a Evropa zde má úkol jít v čele. Musíme zareagovat tak, abychom rozvíjeli příslušné kompetence a infrastruktury, aby zde byl konkurenceschopný růst. Evropa musí využít inovativní kapacity a musí se postarat o to, aby výsledky vědy a výzkumu v této oblasti eh, měly reálné dopady a také se včas odrazily, na, konkrétně na trhu. Ve zprávě se také uvádí, že to celé je možné dosáhnout pouze tehdy, když budou daná jasná právní pravidla a když zde bude pojat široký přístup týkající se harmonizace veškerých politik, které se dotýkají hospodářství. Ostatně domnívám se, že je nezbytné, abychom zde měli takový víceúrovňový přístup. Potřebujeme regionální, eh, vnitrostátně i evropskou výměnu názorů, instituce, vědecko-výzkumné ústavy a univerzity si musí eh, vyměňovat eh, svoje informace tak, aby vznikaly synergie a výměna know-how a to celé potom vyústilo ve stabilní růst. Je důležitý parci, participativní přístup občana. Občan je občany je třeba zapojit a je třeba také posilit vazbu občanů na výrobky, které používají. Domnívám se, že je důležité, aby vznikla celá řada nástrojů pro podporu průmyslových investic prostřednictvím příslušných finančních prostředků. Je třeba snížit byrokratickou zátěž, je třeba urychlit schvalování, je důležité, aby se konaly Eh, veřejná vyměrová řízení, aby zde byly daňové pobídky. To vše potom umožní vznik velmi silného trhu v této oblasti. Průmyslovou infrastrukturu musíme rozvíjet. Biorafinérie, biohospodářská zařízení musí vzniknout. Je důležité budovat lepší synergie mezi lokálními producenty a to znamená potom příspěvek k jasnému pokroku, zvýšení konkurenceschopnosti a také zvýšení inovativnosti, také právě třeba na území venkova. Například eh, eh využívání neobhospodařovaných ploch a podobně. Také partnerství soukromého a veřejného sektoru jsou důležitá, protože ta mohou dát eh, možnost všem aktérům zapojit se dostatečně do toho řetězce tvorby hodnot. Je důležité postupovat společně, abychom podnítili růst. Takový, takový partnerství svazek nebo taková partnerství by mohla vést také k tomu, že se celá věc rozšíří i na další odvětví, budou tam aplikovány a mohou vzniknout nové produkty. To tedy znamená, že může být zajištěn i příslušný transfer. A je nesmírně důležité zabránit tomu, aby odcházeli excelentní pracovní síly z Evropy a hledali zaměstnání jinde. Proto jsem chtěl předložit dokument, který podtrhuje význam koordinace A jistě je zapotřebí provádět další opatření, aktivity, navrhovat je tak, aby bylo dosaženo pokroku v této oblasti a také náležitý růst a re- reindustrializace Evropy. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Nyní mají slovo stínoví zpravodajové. Já bych prosil, abyste se omezili tak na dvě minuty, aby se ještě ke slovu dostala komise a aby i pan zpravodaj měl ještě možnost zareagovat na vaše případné otázky. Takže Judith Mertis, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, je to nesmírně důležité téma, protože na tomto světě pomalu docházejí ty staré fosilní zdroje a suroviny Eh, neustále jich je méně a musíme hledat řešení, jak tyto suroviny nahradit. A biohospodářství zde nabízí celou řadu možností. Myslím si, že je také důležitým eh, motorem pro budoucí růst a zaměstnanost Evropy. Nicméně, No to může znamenat i odpověď na velkou společenskou výzvu a společenské výzvy, ale musíme si dávat pozor na to, aby nevznikl takový efekt, kdy budeme nadále vyrábět a spotřebovávat stejným způsobem jako dosud a akorát to dostane všechno nálepku bio, že bychom všechny ty dosavadní materiály nahradili biomateriály, protože pak se dostaneme do situace, kterou jsme viděli u biopaliv, a sice nesprávné používání materiálů, které by bylo možné používat k něčemu lepšímu. Takže co potřebujeme k tomu, abychom tuto biohospodářskou politiku řádně ošetřili. Potřebujeme jasně harmonizovanou politiku EU, rovné šance a také udržitelná kritéria. Oč mi jde? Musíme zde mít jasnou hierarchii používání eh, takových těch bio eh, surovin nebo biologicky založených surovin, takovou kaskádu. Musíme říci, jaké jsou priority Musíme definovat ekologické cíle pro biohospodářství a abychom pracovali s, ze zdroji druhé generace a měli také jasnou ekologickou stopu s ohledem na používání půdy a vod. A souhlasím s panem zpravodajem, musí to celé být také přístupné. Musíme snížit byrokratickou zátěž. A tak, jak jsme nazvali inovační unie One Stop Shop, to je dobrá věc, mít všechno na jednom místě, na jedné přepážce, to je také dobrá příležitost pro malé a střední podniky a začínající podnikatele. A na závěr mi dovolte blahopřát zpravodaji k jeho velmi jasné zprávě a doufám, že ještě moje doplňky zohlední. Děkuji. Děkuji, Judith. Merkis a nyní má slovo pán Chebrandej. Děkuji vám, pane předsedo. Před deseti lety jsem navštívil univerzitu ve Wacheningen a velice na mě zapůsobilo to, jak je různě možné aplikovat biomasu. Pil jsem tam biopivo z biokelimku a vypadalo to, že se to všechno hned rozpadne v přírodě a pak tam byl z biomasy eh, například květináč, který se pomalu rozpadal a vlastně ve správnou chvíli přihnojoval květiny které eh, v tom květináči z biomasy rostly. Takže to bylo úžasné, bylo to před deseti lety. Mezidobí vznikla celá řada drobných inovativních podniků, které přivádí, přinášejí nové inovace i velké podniky, které mají ambiciozní cíle a pohlížejí na tu otázku biohospodářství. A když si pak přečtu sdělení Evropské komise, tak mi něco chybí chybí mi takový ten pocit té naléhavosti a toho pocitu, že tady je obrovská příležitost, že to je jedna z nejslibnějších oblastí, kde hledat udržitelnou ekonomiku a hospodářství, že to eh, rychle a účinně využijeme. A to mě zklamává, jistě. Eh, jsou tam uvedené celé řady dobrých případů, ale chybí mi tam taková ta průbojnost, ta síla udělat opravdu velké kroky. Tak jako paní Merkis i já mám některé poznámky. Eh, chybí mi zde explicitní kritéria udržitelnosti. Také mi chybí to, co zmínila paní Merkis, a sice pyramida biomasy, ty kaskády, eh, spotřeby, to jsou nesmírně důležité prvky Eh, akční plán pro biohospodářství, s tím jsem velmi spokojen, myslím, že míří dobrým směrem, ale přece jenom velmi mi chybí ten pocit naléhavosti. Nejenom, že jde o to, aby Evropa byla nebo zůstala takovým globálním lídrem, ale jde o to, aby se ten náskok také uchovalo. Zvláště co se týče té naléhavosti a kritérií E, udržitelnosti chci zde předložit pozměňovací návrhy. Ale děkuji velmi panu Bartoloci za skvělý návrh zprávy, celou řadu věcí, které jsem tam chtěl uvést, já už jsem v ní našel, takže jsem přesvědčen, že v rámci tohoto výboru společně se nám podaří opravdu výrazně posílit e, biohospodářský přístup v Evropě. Děkuji. A kolegyně Satu Hasi je zastoupena kolegem Basem Eichhautem. Zdá se, že tady máme takový nizozemský večírek. Ovšem, když hovoříme o biohospodářství, o této problematice, velice často právě naše podniky jsou aktivní v této oblasti, takže možná vidíme ten potenciál, jak se zbavit té závislosti na fosilních palivech, tím, že budeme využívat přímo biomasu. V tomto směru ano, samozřejmě vidíme i výhody z té zelené perspektivy, ovšem, a nyní bych kritizoval zprávu komise, nebo teda to sdělení komise, a zároveň trošku i pana zpravodaje, který se dívá na tuto problematiku, hovoří, že je důležitý evropský růst. Ovšem, v názvu se hovoří o udržitelném růstu této zprávy. Čili budeme využívat biomasu udržitelným způsobem. To je klíčové téma do diskuse. A jedna z hlavních problematických oblastí této věci je rovněž to, že to bude zdroj, který je mm, který je velice vzácný. Již nyní je vzácný a bude vzácnější. Biodiverzita, ano, to jsou ty, ty obavy, které v této oblasti máme. Prostě proto na to nesmíme zapomínala. a proto je divné, že se o tom nehovoří, protože prostě, když budeme všichni využívat biomasu, tak abychom měli biohospodářství, musíme to udělat udržitelným způsobem. Dále se musí být určité podmínky, určité hranice, které naše země představuje a to je klíčové, když hovoříme o biohospodářství. Paní Merkis i pan Gebhardy se o tom zmínil ta kaskáda, pokud jde o využívání biomasy, to je zásadní, protože většina biomasy ve stávajícím období se používá opravdu v energetickém sektoru ve velikých množství, dokonce máme určité cíle pro využití biomasy v energetickém sektoru. A to je veliký problém. Musíme být přísně, tak abychom nestimulovali neefektivní využívání biomasy v neefektivních uhelných elektrárnách, protože tím budeme samozřejmě ničit biomasu a ne ji využívat. Už hovořím 4 minuty 50 sekund. Já opravdu, to, když se nedíváte na hodinky, tak ten čas letí strašně rychle. Čili toto jsou zásadní věci. A dále nesmíme zapomínat rovněž i na ty toky v oblasti odpadů, Na to, to je další problematická oblast, na to nesmíme zapomenout. Čili na závěr, ano, my se na to díváme pozitivně, pokud jde o biohospodářství, protože nás to může zbavit závislosti na fosilních palivech. Ovšem, musíme k tomu přistupovat cirkulárním způsobem, udržitelným způsobem a využívat biomasu pouze tam, kde skutečně to bude představovat nejvyšší přidanou hodnotu a ne v nějakých neefektivních uhelných elektrárnách. Konstatuji, že kolegové z Nizozemska už hovořili téměř 15 minut, i když z různých frakcí, ale my jsme zastavili hodiny, proto tam je těch pět minut něco. Ale nyní má slovo kolegyně Anna Rozpach, která zastupuje všechny ostatní kolegy z EKR. Je zde dnes sama téměř na ztracené vartě, bych řekl. Paní Rozpach zastupuje pana Ouského. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, je tomu tak, je to pravda. Já zde zastupuji pana Ouského, ale zároveň mám několik vlastních poznámek. Pan Ouský by chtěl říci následující poznámky k tomuto tématu. Pan Bartoluči má pravdu. Má pravdu, pokud, chce, pokud se rozhodl rozšířit trošku to sdělení ze strany komise na úrovni členských států, regionální úrovni, místní úrovni. Prostě musíme informovat dostatečným způsobem, tak, aby naši spotřebitelé to mohli lépe využívat. A zároveň pomoc, pokud jde o tu rekonverci PPP v této oblasti partnerství veřejného soukromého sektoru. Je velice důležité, aby soukromý sektor se mohl v této oblasti propojit s veřejnoprávním sektorem a vytvářet určité nové myšlenky, postupy a tak dále. A zároveň po posílit konkurenceschopnost v jednotlivých členských státech. Já osobně nyní, nejenom teda v rámci poznámek pana Auského, Já osobně jsem nesmírně ráda, že hovoříme o tom, jak lepším způsobem recyklovat naše odpady. Vážený pane předsedo, jsem nesmírně ráda, že se věnujeme eh, tomuto velice důležitému eh, předmětu a na komisi se tomu věnuje pět různých generálních ředitelství. To je opravdu důležitý prvek. Nesmíme zapomínat na to, že Evropa, zbytek světa je téměř u konce využívání našeho přírodního bohatství a v těch následujících desetiletích musíme udělat něco Mm, pro to, abychom efektivnějším, rozumnějším, inteligentnějším způsobem využívali stroje, které máme k dispozici. Tam si myslím, že všichni se na tom shodneme. Dále, pokud jde o konkurenceschopnost na národní úrovni, národní odvětví, to je velice dobré v této oblasti, ovšem vytvářet pod mm, podmínky pro biohospodářství, nejenom pro nějaké další hospodářské záležitosti. No ovšem nezapomínej na to, že i u nás v Dánsku, nejenom v Nizozemí, máme dobré podmínky v této oblasti. Děkuji Aně Rozpach a zaguje paní kolegyně Anderson. Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl na této zprávě. No já mám k tomu určité výhrady s tím, jaký eh, chce zvolit komise i on přístup k biohospodářství. Myslím si, že bychom se měli velice pečlivě dívat na čisté alternativy, ale možná, nevím, zda, zda můžeme najít nějaké univerzální řešení. Měli bychom spíše eh, pozbuzovat občany a firmy, aby využívali nové technologie, ale musíme se prioritně zaměřit spíše na zabezpečení dostatku potravin. E, také se v současné době stále navyšuje e, poptávka po potravinách, ale to zároveň si myslím není omluvou za to, abychom propagovali třeba geneticky modifikované potraviny, které mohou být nebezpečné, protože stávající studie ukazují, že mm, občané Evropské unie zatím příliš netouží po geneticky modifikovaných potravinách. A také jsou, je zde nebezpečí, že se naruší biologická rozmanitost a že to může také narušit různé vzorce a narušit i e, činnost zemědělců. Myslím si, že co se týče toho biohospodářství, musíme být velice obezřetní a musíme také velice obezřetně e, se dívat na, na Eh, geneticky modifikované potraviny a myslím si, že využívání různých potravinářských eh, plodin pro jiné účely má své otazníky. Musíme zajistit to, že nebudeme zneužívat využívání nebo nebudeme zneužívat ty zásady biologického hospodářství pro jiné věci. Děkuji, Ivkuše. Merci, monsieur le président. Euh, je dois dire mon interrogation. Euh, Vážený pane předsedo, děkuji. Já mám určité otázky, jednak pokud jde o to sdělení komise, i pokud jde o tuto zprávu. Samozřejmě je zde řečeno, že bychom měli optimalizovat i odpadové hospodářství, snižovat skleníkové plyny a tak dále. Ovšem je zde taková nejasnost, to, že tomu vlastně říkáme všemu bio, všemu říkáme bio. Před 20 eh, lety jsme všude říkali sustainable, udržitelný. Ovšem ta biofyzická realita v podstatě nepoukazuje na to, že by ta udržitelnost od RIA v roce 1992, že by ve světě došlo k nějakému velikému pokroku v této oblasti. Ano, prostě je to v našem slovníku, i v tom sdělení komise, i v této zprávě vidíme určitou snahu, retorické vyvážení, to znamená na jedné straně ta agresivita v oblasti produkční. Já využívám teda těchto silných slov, ovšem mám pouze dvě, dvě minutky k dispozici a například zelená, zelený kosmetický, kosmetické odvětví. Ovšem zde v tomto návrhu ani komise, ani v této zprávě neoboříme o nějakém principu mm, obezřetnosti, předběžné obezřetnosti například biopaliva, tak jak jsme to měli v minulosti, najednou zjišťujeme, že z environmentálního hlediska je to velice negativní. Dále se zde nehovoří o rizicích například geneticky modifikovaných organismů nebo nanotechnologií. Před chvíličkou se o tom zmínila i Prostě já si myslím, že toto je taková spíše utilitární vize neúplně vědecky podložená. Nevím, zda tím se dostaneme eh, k hospodářství bio. Vidíte, já jsem vlastně ten tu předponu dal spíše nakonec tohoto slova. Prostě nejsem si tím úplně jistý. Děkuji a nyní má slovo komise. Je zde paní Alci, jestli má něco k tomu. Chcete k tomu ještě někdo něco dostat? Ne, tak je tady paní Balci, Head of Unit eh, Biotechnologie DG Research and Innovation. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu. Zastupuji jste komise a chci říci, že komise vítá silný zájem Evropského parlamentu o naše sdělení, které se týká biohospodářství. Také vítáme zprávu, kterou připravil váš zpravodaj. Myslím si, že je dobře, že souhlasíte s, přech, s návrhem přejít na udržitelnou ekonomiku. Měli bychom ale zároveň také posilovat konkurenceschopnost Evropy a vytvářet pracovní místa posílit i ekonomický růst, který by měl být v Evropě udržitelný. Strategie biohospodářství vychází z využívání biologických zdrojů v udržitelnějším a hospodárnějším způsobem také musí brát v úvahu i sociální politiku. Chceme vytvořit nové produkční systémy, které budou vycházet z funkčních ekosystémů, které budou odolné. Také chceme vytvářet nová, nové průmyslové odvětví nebo nová odvětví, která budou vycházet Budou to třeba ty biorafinérie, které by používaly biomasu na základě kaskádového systému. Chceme také vytvářet pracovní místa eh, ve venkovských oblastech, na oblastech Komise děkuje Evropskému parlamentu za podporu v zavádění strategie biohospodářství v rámci strategie 2020. Chtěli bychom tím také i podpořit výzkum a inovace. Komise si zároveň uvědomuje, a o tom hovoří i ta zpráva, že je zde zapotřebí eh, zachovat a také posilovat synergie mezi eh, politikami Evropské unie a mezi eh, dalšími politikami, jako je třeba společná zemědělská politika a tak dále. Pokud má být biohospodářství úspěšné, potřebujeme zde dobrou spolupráci na úrovni evropské, národní i regionální. Netýká se to pouze výzkumu a inovací, ale i, jak říká vaše zpráva, je také nutné e, mít zde nové dovednosti, nová nová školení, nová vzdělávání a také koordinaci mezi jednotlivými odvětvími. Navíc eh, zde musíme také um, informovat občany o tom, že by měli volit takové volby, které budou udržitelné. Komise tedy proto podtrhuje eh, i velikou důležitost eh, také vývoje nových produktů, které budou takzvané bio, bioprodukty. Ve své zprávě rovněž dáváte velkou úlohu všem klíčovým stranám v oblasti politického rozhodování. Také upozorňujete na velký důraz partnerství veřejného a soukromého sektoru a právě toto partnerství PPP eh, může být velice důležité v eh, oblasti bioproduktů. Chtěla bych vás ještě informovat o tom, že komise nedávno také začala přemýšlet o nové observatoři pro biohospodářství. Snažíme se dát dohromady skupinu odborníků a vy také se pak dozvíte o výsledcích. Čili komise nyní eh, usiluje o to, aby si připravila nástroje, které mají podpořit vytvoření biohospodářství a doufáme, že to také mm, pomůže s obnovou ekonomiky v Evropě. Já vám děkuji, paní Balci, a nyní má slovo pan zpravodaj, aby provedl takové schrnutí a zareagoval na otázky, které zde zazněly. Takže prosím, máte slovo. ringrazio i colleghi che sono intervenuti. Děkuji všem, kteří se přihlásili do diskuze, především stínovým zpravodajům. Rád bych jim poděkoval za jejich připomínky, poznámky, Hmm, některých poznámek mohou souhlasit, především to, co řekla paní Merkýs. Tam jsme zajedno. Ano, pokud jde o nějaký jednotný portál, nějaké možnosti v této oblasti, specifické politiky, které bychom měli a postupy, které bychom měli pro malé a středně velké podniky, je zásadní, aby jsme tyto možnosti měli. A zároveň souhlasím se všemi těmi, kteří zúraznili naléhavost celé záležitosti, naléhavost eh, to, abychom v konkrétních termínech opravdu podporovali biohospodářství, bioekonomiku, možná bych mohl ještě posílit text v tomto ohledu, nějakým způsobem ho upravit, pokud jde o tento náš návrh. Čili <clears throat> snažit se posílit eh, ten prvek naléhavosti celé politiky. Já osobně si myslím, že by to mohla být příležitost zahájit takový, řekněme, evropský eh, proces eh, v mm, průmyslovi, který by umožnil využití všech těchto nových příležitostí, nového hospodářství, industrializace, která by se teda věnovala především biohospodářství, to by mohlo, mohlo být velice výhodné pro e, určitá odvětví. Myslím si, že veškeré iniciativy, veškeré návrhy, které bychom mohli zapojit eh, v rámci tohoto kontextu by mohli být určitým východcím můstkem, odrazovým můstkem. Zároveň bychom se měli snažit Best, eh, eh, nebo postupovat v našem dalším vývoji samozřejmě směrem udržitelným s ohledem na ochranu životního prostředí. To je zásadní. V tomto textu je pravda, že Někteří mají veliké obavy v tomto ohledu, a proto bychom zde mohli zahrnout ten princip předběžné obezřetnosti. To si myslím, že je dobrý nápad. Mohli bychom potrhnout právě tento aspekt v celé zprávě. Evropa je ovšem trochu pozadu ve všech těchto eh, oblastech a právě proto bychom měli udělat vše pro to, aby politika připravila konkrétní politiky, konkrétní postupy. Protože zatím financujeme sice výzkum, v této oblasti organizujeme různé studie, které se zabývají biohospodářstvím, všem to je všechno. Nemáme zde analýzu konkrétních možností, příležitostí, příkladů a právě proto bychom se měli dostat už do té provozní, operační etapy, snažit se zvýšit povědomí uživatelů v tomto ohledu, posílit a podpořit konkrétní iniciativy, procesy, vývoj, který by šel tím správným směrem, prostě zvolit si tu jinou volbu, ehm, která bude jiná, nová, jiná než naše volby v, v naší průmyslové minulosti. Samozřejmě budete-li potřebovat ještě nějaká objasnění, v kterých částech se mám k dispozici a já doufám, že i e, při, po předložení pozměňovacích návrhů se nám povede spolupracovat a přijít s takovým komplexním, pozitivním přístupem e, k tomuto nesmírně důležitému tématu. Děkuji vám, pane Bartoloci, za váš závěrečný výklad. Vy jste zmínil pozměňovací návrhy. Termín je 27. března pro jejich podání na výboru Envy. Budeme hlasovat 29. května a plénum pravděpodobně v červnu. Velice děkuji eh, těm, kdo zde vydrželi a diskutovali s námi toto téma. Přeji vám pěkný večer a zítra se všichni uvidíme v 10 hodin a koordinátoři přijdou již o hodinu dříve, takže v 10 hodin budeme zítra pokračovat a tímto přerušuji naše zasedání. Dobrou noc.